So, schönen guten Morgen allerseits. Ráno vám všem. Stále ještě tady máme prořídlé publikum, ale myslím, že můžeme začít, protože už je po desáté hodině, takže k programu jednání. V programu budou následující změny. Hlasování v případu EGF a Volvo odložíme z technických důvodů na příští zasedání. Ještě nemáme dokončenou přípravu, takže to je předloženo. Pokud jde o tlumočnický eh, režim, kromě dánštiny, chorvačtiny a malčtiny, máme plný režim, máme také dvě skupiny návštěvníků. Obě však přijdou odpoledne, takže se k tomu vyjádřím odpoledne. A potom máme zápis ze zasedání z 11. ledna. Nikdo nepředložil žádnou eh, žádost o změnu a tím pádem můžeme eh, tento zápis schválit. A dostáváme se k bodu 4. Já tady vítám pana Pavla eh, Trantinu, předsedu sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství Evropského hospodářského a sociálního výboru. Vítám vás tady na našem jednání. Do budoucna bychom rádi postupovali tak, že vždy proběhne velmi vý, intenzivní výměna názoru k těm zásadním bodům, který, kterými se zabývá váš výbor. A to tedy nejenom pokud jde o výměnu názoru, ale také návrh stanovisek, vaše vyjádření k návrhu legislativy a tak dále. A proto vás tady nyní srdečně vítám a dávám vám slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji velice, pane předsedo. I když moje jméno zní italsky, tak jsem z České republiky. A je mi potěšením tady zastupovat Národní radu pro mladé na půdě EHSV. Nedávno se obměnilo složení našeho výboru a e, tady víte, že v našem výboru zasedají zástupci odborů, zaměstnanců, profesní združení, zástupci žen, zástupci Eh, organizací pro mladé a my všichni se snažíme přispívat k vaší práci, snažíme se vám sdělovat, jak vidí situaci lidé v praxi, jak vidí situaci občanská společnost. Takže nejprve mi dovolte poděkovat za tuto příležitost účastnit se vašeho zasedání a odprezentovat pracovní priority sekce SOK Evropského hospodářského a sociálního výboru. Já si velmi vážím naší vynikající a pravidelné spolupráci ke konkrétním materiálům. Například včera proběhl veřejný seminář, který jsme organizovali na téma integrace přistěhovalců do trhu práce. A bylo nám potěšením vyslechnout si vystoupení dvou europoslanců, paní Lambert a pana Kopoland, před pár dny Eh, jsme, se, jsme zase byli pozváni my na půdu Evropského výboru na zasedání, které mělo podobné téma, což ukazuje na to, že mezi námi existuje již zažitý pracovní vztah a spolupráce, a to na základě dohody o spolupráci, která byla podepsána mezi výborem a naším, mezi parlamentem a naším výborem v roce 2014. Náš předseda pan Dasis se nedávno účastnil konference, kterou pořádalo EPP pro předsedy výboru a tam se bavili o tom, jak ještě posílit tuto spolupráci na základě dohody o spolupráci, jak posílit demokratickou legitimitu Evropské evropské legislativy. EHSV anticipuje práci na e, stanoviscích také podle časového rozvrhu Evropského parlamentu, tak aby tyto byly včas k dispozici. Parlament přichází s vlastními vstupy, pokud jde o návrhy určitých priorit, které by měly být zpracovány. A pak tedy u konkrétních témat je možné intenzivně spolupracovat se zpravodaji Evropského parlamentu. A konečně se také chystáme provést vyhodnocení toho, jak je implementována stávající legislativa a programy a zase tedy vám dáme k dispozici všechny relevantní informace a materiály. Ale teď tedy eh, zpátky k té návaznosti práce mezi výborem pro zaměstnanost a sekcí SOK váš rozsah aktivit plně odráží ten váš, i když ten náš mandát zachází trošku dál v některých oblastech. Eh, tedy řešíme i kompetence, které u vás spadají do výboru Libe, ať jde o azyl, imigraci nebo lidská práva a také tedy zasahujeme do práce výboru pro vzdělání a pro ženské otázky. Pokud jde o konkrétní aktivity nad rámec práce, které provádíme v sekci SOK, to znamená vypracováváme stanoviska, provádíme hodnocení, pořádáme eh, zveřejná zasedání a také eh, průzkumné mise do členských států. Máme také eh, pozorovatelnu trhu práce a několik eh, permanentních eh, studijních skupin, například IMI na téma emigrace. Další studijní skupina se zabývá problematikou romské komunity a další problematikou lidí s handicapem. V naší práci se tedy orientujeme podle základních cílů Evropské unie, vytváření pracovních míst, růstu a tak dále, a také podle deseti priorit komise. To znamená, že se chceme soustředit na tři hlavní oblasti, tři hlavní témata. To první téma, investice, včetně sociálních investic, do inkluzivního růstu, vytváření kvalitních pracovních míst, lepších pracovních podmínek a investice do lidského kapitálu. Za druhé se zabýváme respektem vůči základním lidským a sociálním právům a poslední oblast našeho zájmu se týká migrace, azylu a integrace. Pokud jde o tyto tři priority, tedy ty investice, včetně investic do lidského kapitálu, sociální, inkluzivního růstu, vytváření pracovních míst a lepších pracovních podmínek. Tady navazujeme na naši předchozí práci, na celou řadu stanovisek, které jsme již vypracovali například k té iniciativě pro zaměstnanost mladistvých. A v roce 2015 jsme vypracovali studii o zaměstnanosti mladistvých, do této přípravy byla zahrnuta také pozorovatel na trhu práce a naše sekce SOK, takže tedy ta studie měla široký záběr. Také se zabýváme tím, jak zlepšovat pracovní podmínky, posílit bezpečnost práce, ochranu zdraví na pracovišti a jak propagovat eh, zdravé stárnutí. Před pár dny jsme přijali stanovisko k zprávě o ročním růstu za rok 2016 a to je tedy také téma, které by mohlo být zajímavé pro výbor pro zaměstnanost. Zabýváme se také měnící se povahou zaměstnaneckých vztahů a toho, jaký dopad to má na, na zachování institutu základní mzdy. My tedy na to téma připravujeme stanovisko na základě žádosti nizozemského předsednictví Přijato by mělo být v květnu. Samozřejmě také sledujeme práci na vašich stanoviscích, například vaše hodnocení strategie pro mladé za roky 2015-2016 a vaše stanovisko k programu Erasmus. Také pracujeme na, výpravě, na vypracování ambicioznějších politik, které navazují na ten investiční balíček s výhledem až do roku 2020. A konečně sekce SOK také sleduje to, jak jsou implementovány strukturální fondy v tom novém období 2014 až 2020 se zvláštním důrazem, který klademe na Evropský sociální fond a na uplatňování principu řízení z více míst a nediskriminace. Také připravujeme stanovisko k tomu, jak efektivně jsou vynakládány fondy, tedy prostředky z fondů ESF a EFD. A to tedy zase e, v rámci té evropské strategie Evropa 2020. Když se tedy vrátím zpátky k těm základním prioritám, například respekt vůči lidským, základním lidským a sociálním právům tady budeme komentovat připravované eh, směrnice v této věci a také se zabýváme tím, jak v praxi fungují práva eh, sexuálně, jinak sexuálně orientovaných menšin, tedy LGBT. V této oblasti ještě probíhají veřejné konzultace a my tedy čekáme na jejich výsledek. Máme také novou skupinu pro osoby s postižením a prostřednictvím této skupiny se budeme zabývat tím, jak je implementována úmluva OSN o právech lidí s, s postižením. A tady eh, vlastně tímto můžeme přispět k vašemu stanovisku, eh, které je na podobné téma. Pokud jde o inkluzi romské menšiny, tady budeme nadále rozpracovávat rámcovou strategii a to, jak je pak tato rozpracována v jednotlivých členských státech, bude také předmětem našeho zájmu. Kromě toho chceme přispívat k budování Evropského pilíře sociálních práv, tak jak to oznámil předseda komise Juncker. Čekáme ještě na pokyny v této věci. Také jsem zmínil naši práci v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jsme právě přijali zajímavé stanovisko, které se vyžádalo nizozemské předsednictví a tady tedy apelujeme na Evropskou unii, aby dodržela svůj slib a 20 milionů lidí vysvobodila z chudoby do roku 2020. Také sledujeme tedy stanovisko Evropské Eh, parlamentu k této věci, pokud jde o hranici chudoby a životní náklady. Takže, chudoba. Eh, v této oblasti mi hrát řekla, že v roce 2015 jsme věnovali 2000, eh, nebo teda cenu 2000 Civil Society Prize, tuto cenu v Německu, Jersku, Polsku, Finsku a jiných zemích. Jeden z našich čtyř hodnotitelů této ceny byl právě členem vašeho výboru MPL paní Jean Lambert. V neposlední řadě naše sekce a naše observatoř pro pracovní trh se zabývá rovněž i mobi- balíčkem pro mobilitu, volný pohyb občanů, využívání všech možností. Z tohoto balíčku připravujeme stanovisko, které požádalo nizozemské předsednictví, pokud jde o férovější mobilitu v této oblasti, sociální politiku, to, co to znamená, že toto stanovisko očekáváme jeho přijetí v dubnu na naší plenáce. A samozřejmě, že věnujeme pozornost i sociálnímu dumpingu vaší práci v této oblasti. Poslední prioritní oblasti migrace a integrace. to není úplně propojeno s vaší práci, ale v podstatě do jisté míry. Ano, především pokud je o integraci uprchlíků, migrantů na pracovní trh. Zde podporujeme společný evropský integrační, evropskou integrační politiku, migrační politiku. Spolupracujeme i na našem stanovisku, iniciativní stanovisku, pokud jde o komplexní politiku v oblasti migrace a rovněž se věnujeme integraci uprchlíků především na pracovní trh. Takže doufáme, že v tomto ohledu budeme moci přispět k vaší práci rovněž. Včera už jsem se zmínil o velice zajímavé události, která se týká této záležitosti, celé této oblasti. Účastnili se i vaši eh, členové připravíme stanovisko ke stejnému tématu. Nizozemské předsednictví to od nás požádalo. A v Dubnu na naší plenáce bychom to chtěli přijmout. Náš výbor pracuje i v terénu, máme zde mnoho misí v 11 členských státech, pokud jde o různé organizace, společenské organizace, sociální organizace, které se zabývají integrací uprchlíků na pracovní trh. Věnovali jsme se této problematice, této tematice. V březnu připravíme výsledky výstupy a předložíme komisaři Avramopulosovi. Budeme organizovat několik událostí v tomto ohledu. Nejdůležitější je Evropské migrační fórum, je to společný podnik našeho výboru a komise 6. a 7. dubna letošního roku budeme organizovat toto fórum. To je vlastně takový, nej, taková nejdůležitější platforma v oblasti migrace, azylu, migračních politik. Uh, v letošním procesu zaměříme na legální migraci, integraci, bude to nesmírně interaktivní fórum. Této problematice rovněž budeme věnovat cenu pro sociální eh, pracovníky nebo takové ty nejkvalitnější výsledky v této oblasti. Čili vidíte priority naší sekce SOK vidíte, že skutečně se snažíme o proaktivní roli v rámci legislativního cyklu. Bereme v potaz samozřejmě i dohodu o spolupráci s Evropským parlamentem a doufáme, že tímto budeme schopni co nejlépe přispět i k vaší práci. Ještě jednou děkuji za vaše pozvání, děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na všechny vaše dotazy. Děkuji. Děkujeme srdečně, pane Trantino. mohu vám říci hned na začátku, že na posledním zasedání koordinátorů jsme se rozhodli obrátit se na předsedu parlamentu a vyžádat si tedy povolení eh, vypracovat stanovisko na téma, které jste zmínil také vy, tedy ten sociální pilíř a já doufám, že i tohle bude vlastně další etapa naší spolupráce, všechny ty diskuze při přípravě stanoviska. A já tady dávám slovo koordinátorům podle pořadí frakcí a také podle toho, kdo je přítomen. A koordinátoři mají možnost promluvit, pokud se dostaví. Pokud ne, může vystoupit jejich zástupce. Ale samozřejmě bude to eh, také zohledněno, ale pokud tedy budou tyto absence trvat, tak eh, budu muset zasáhnout. Takže nejprve David Káza. Děkuji za slovo, <clears throat> pane předsedo. Koordinátoři bohužel toho mají hodně na práci, takže občas se musíme omluvit eh, za neúčast na práci našeho výboru. Pane Trantino, rád bych vám poděkoval za vaši prezentaci a rád bych se eh, zeptal na dvě velice stručné záležitosti. První věc, pokud jde o eh, ten set jednotlivých zručností, pokud eh, jde o nějaké ty předpovědi v této oblasti. Dá se pokrývaly období 2008-2020. Jsou zde různé zručnosti, které se požadují například v odborném vzdělávání, učňovském vzdělávání. Je to napříč Evropou, napříč jednotlivými sektory. Myslíte si, že toto odborné vzdělávání na evropské a národní úrovni by mohlo pomoci, tak aby skutečně jsme měli dostatečné zručnosti, využili veškerý potenciál, který by mohl přinést ekonomický růst v této oblasti? To je první otázka. A druhá věc, domníváte se, že zde dochází k určitému kompromisu efektivity na evropské úrovni v důsledku zneužívání pracovníků. Děkuji. Děkuji a nyní paní Steindruck. Děkuji, dobré ráno. Já jsem uvázla v dopravní zácpě. Mě se chci vyjádřit k tomu, co je pro nás zajímavé, o čem jste tady hovořil, tedy v Dobnu na plenárním zasedání budete schvalovat stanovisko na téma eh, spravedlivější pracovní podmínky, větší eh, svoboda pro zaměstnance. A to je samozřejmě zajímavé i z pohledu současné situace, tedy potenciálního dopadu eh, takzvaného Brexitu. A já se chci zeptat, vy na půdě, zabývali jste se na půdě vašeho výboru problematikou odchodu Spojeného království, analyzovali jste případné dopady také na volný pohyb na trhu práce? Máte pocit, že by to mohlo vést k určitému omezení? Dankeschön, Antia. Antiu McIntyre nevidím a v tom případě dávám slovo Alde. Alde tu také nevidím. Za zelené také ne. A Laura Ačá také není. Merci, monsieur. Děkuji. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval pan Trantenovi za jeho zaangažovanost, za to, že nám skutečně, že připravil vlastně veškeré ty skupiny, které se věnují této oblasti vaší práci, za, vaši, za vaše stanoviska, za spolupráci, příspěvky k naší práci. Že asi vás to možná zklame, pane Kantine, ta moje otázka protože ano, pokud jde o náš výbor, bohužel my často se stěžujeme, že nám to k ničemu nesloží. Museli můžeme říci, že bohužel velice často se hovoří o tom, že to k ničemu neslouží, protože v podstatě vlastně vždycky zde máme nějaké stanovisko pouze z, eh, mm, z komise, poté se tomu věnuje pouze rada, takže já bych se chtěl zeptat, máte skutečně, skutečně pocit, pane Trantner, že k něčemu vůbec ta vaše sekce skutečně slouží? Děkujeme. Děkuji. A my ale spolupracujeme s tímto výborem například záležitost těch uh, lepší regulace. Probíráme také nejnovější rozhodnutí rady. A nyní Tomas Mann. Děkuji. E, po, koordinátech, e, po připomínkách koordinátoru e, mi dovolte říci, že já tady pocházím z Německa a pan Trantina hovořil o tématech, která mě velmi zajímaví, zajímají. Já se budu držet té třetí priority migrace a azyl. My jsme byli svědky toho, že tady ta solidarita v praxi jaksi nevzniká, ačkoliv po ní voláme. Například neplatí tedy ty kvóty pro rozdělování přistěhovalců, ten přístup není solidární. Jaký si myslíte, že to bude mít dopad? Vy jste zmiňoval, že pořádáte mise, kterými zjišťujete situace v konkrétních státech, víte tedy, jak vypadají ty konkrétní podmínky a co slyšíte od lidí, kteří často nemají slovo, ale přitom eh, jsou danou situací, postiženi můžeme nějak my pomoci. My jsme eh, pořád volali po jednotném evropské eh, asilové legislativě. Myslíte si, že by to pomohlo a, a nebo eh, si myslíte, že je to také tím, že odpovědní politici k věci raději mlčí, protože si myslí, že to uklidní veřejnost, což je samozřejmě falešný předpoklad ale většina lidí si nepřeje to, aby se do Evropy vracely hranice. Samozřejmě okolo Evropy ano, ale nikoli uvnitř. A proto je třeba bojovat za zachování šengenského prostoru. A možná e, tedy je to také tím, že přistěhovalci při, přináší jaksi větší diferenciaci. Lidem se to nelíbí, ale my nechceme znovu styčovat hranice a mě by zajímalo, jestli vidíte nějakou naději nebo co v této věci můžeme dělat. Děkuji. Elizabeth Moren Šartě, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji i vám, vážený pane předsedo výboru pro sociální záležitosti a pracovní záležitosti. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Já si myslím, že EHSV skutečně k něčemu slouží. Já jsem, byla před, jsem předsedala regionální radě. Ráda bych poděkovala za vaši spolupráci. Pro nás je to důležité, protože několikrát, pane předsedo, my jsme samozřejmě využívali například, ehm, nebo teda i rada, eh, i komise se museli zabývat vašimi stanovisky a dokonce i práce našeho výboru. Vy samozřejmě my potřebujeme, abychom zvítězili v tom našem tažení a já vidím tři důležité oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Ta první bitva, kterou bychom mohli vést společně, je revize v tom poločase, kohezních fondů. Zde budeme mít problémy, pokud jde o Evropský sociální fond, operační programy, jak víte, byly, byly podepsány velice pozdě. A to znamená, že v té revizi v poločase budeme muset prokázat, že veškeré ty aktivity, pokud jde o návrat k pracovním místům, tvorbu pracovních, že skutečně je to zásadní. Víte, že my chceme zachránit nebo bránit kapitál do lidských zdrojů a očekáváme, že vy budete spolupracovat na tomto poli s námi a že podpoříte naše úsilí. Druhá větva, druhá oblast je dostat se, s, v podstatě vlastně zde máme tu iniciativu pro m, pracovní místa pro mladé a m, e, garance pro mladé, protože v podstatě vlastně Eh, to jak se ochudobňuje tu naši globální politiku v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. Toto je nesmírně důležitá věc, protože vlastně tato iniciativa, pokud by zmizela, tak by to pro nás vlastně neznamenalo žádný problém, protože vlastně bychom se mohli konečně zaměřit na tu důležitou části celé politiky, to znamená pro, na ten návrat nebo možnost zapojení mladých lidí na pracovní trh. A třetí věc, a o tom jste se zmínil, a to sdílím, to je vlastně ta profesionální integrace mladých lidí se statutem politických uprchlíků. My jsme hlasovali o tomto, o této zprávě. 80% našeho výboru bylo pro tuto zprávu, jsou tam solidní návrhy, nesmírně solidní návrhy, ne, smíme jít tím směrem populistického tažení, abychom se, jak Jutta Steinbrück už se o tom zmínila, že bychom se vlastně stáhli za národní hranice, které se zde opětovně tvoří. Jde o globální migrační politiku, která je naším cílem a musíme samozřejmě integrovat profes, na profesionálním trhu mladé uprchlíky. V našem výboru my rovněž si přejeme aplikace nebo zapojení celé společnosti, sociální společnosti do této integrace. Ovšem je zde taková, mm, takové, mm, takové riziko, na které bych ráda poukázala na Národní Evropské unii relokalizaci, protože Nevládní organizace dělají mnoho pro přijetí těchto mm, azylantů, migrantů, žadatelů o azyl. Já to vidím i u mě v mém okrsku, ovšem nejde pouze o integraci uprchlíků tam, kde jsou přijímáni tito uprchlíci, protože v podstatě velice často jsou přijímáni v takových těch drobných, malých městech a pane předsedo, tam často nejsou pracovní místa. Proto bychom měli mít nějaký mechanismus relokalizace těchto mladých lidí, těchto uprchlíků, těchto azylantů. Je to problém, na který nesmíme zapomínat a proto bych si přála, aby nám EHSV, aby nám váš výbor pomohl v podpoře této konkrétní politiky. Děkuji. Děkuji, Klotrule. Velice Děkuji, pane předsedo. Rád bych zúraznil pouze důležitost naší spolupráce. Je zde pasarela, která vlastně propojuje naše dvě budovy, měla by být využívána častěji než do dnešního dne. A všechna ta dosie, o kterých jste se zmínil, vlastně pokazuje na to, že spolupracujeme na stejných věcech, stejných tématech, že máme skutečně stejné zájmy a že v podstatě bychom mohli vlastně maximalizovat, uspořit vlastně naše ener- naši energii tím, že bychom si pomáhali, že bychom nepracovali nedublovali, ne, ne, nedublovali toto úsilí, ale spíše se doplňovali. To je velice důležité. Je to o to, nejdu, o to důležitější, že vlastně na, na úrovni našeho výboru a i vašeho výboru EASV, když dojde ke konverzi, tak v podstatě vlastně zjistíme, že bychom mohli mít více síly, více moc, více hlasů, mohli skutečně zdvojnásobit naše úsilí, být více viditelní a tak dále. Čili toho bychom se neměli zdát. A druhá záležitost, kde skutečně bychom mohli ještě zvýšit spolupráci, je otázka demokracie. Demokracie to znamená i zastoupení parlamentního charakteru. Ano, to je zásadní, to je jist, jistě pravda, ale zároveň je to i určité propojení politiku a akté- mezi aktéry přímo v terénu. Vy zastupujete odborové organizace, organizace občanského charakteru, zaměstnavatele, čili to si myslím, že je opravdu zásadní bod, toto naše propojení, abychom mohli reagovat na otázky a i výzvy evropské demokracie společně. A ještě takové přání, moc bych si přál, abychom mohli spolupracovat. Máme zde mnoho, mnoho oblastí, které nám leží na srdci, ovšem jedno takové konkrétní téma, abychom reagovali na problémy v oblasti zaměstnanosti, tak to je vlastně ta internace na evropské úrovni, máme zde Erasmus, jiné nástroje, které již se prosadili, mm, které vidíme zde výsledky nejenom v oblasti odborného vzdělávání. Měli bychom skutečně mít takovou, řekněme, evropskou platformu v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A poslední na seznamu Tania González. No? Nein? Ne? Jo. Keine weiteren... Nikdo další se nehlásí o slovo? A v tom případě pan Trantena. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci, za vaše dotazy. Myslím, že velmi dobře odrážejí tu široké spektrum témat, s nimiž se zabýváte jak ve vašem výboru, tak i my v naší sekci. Pokud jde o otázku pana Kazy ohledně dovedností a poptávce po dovednostech. To je věc, kterou se zabývám už od začátku, co jsem se stal členem EHSV. Zaměřoval jsem se především na validaci a mobilitu. Myslím si, že obě dvě tyto věci jsou zásadní pro řešení této otázky na evropské úrovni, protože je zde spousta strategií, jak s tím jednat, jak to řešit, tedy uh, na národní úrovni, ten duální systém, vzdělávací systém, ten by mohl být příkladem, ale na evropské úrovni uznávání kvalifikací, uznávání dovedností a také podmínky pro mobilitu, ty jsou zásadní a to právě vyjadřujeme ve svých stanoviscích. Teď máme nové pokyny pro uznávání a to je podle mě dobrý evropský nástroj. Vy jste se zmínil o CDFAP, budete ho také řešit e, ve vašem výboru. My to budeme mít na pořadu jednání sekce zítra, takže to ukazuje, že se naše práce vzájemně doplňuje. Pokud jde o vykořišťování pracovníků a ohrožování efektivity, tak e, my samozřejmě máme sociální partnery jako klíčové členy Snažíme se zdůrazňovat eh, téměř v každém stanovisku, že je nutno bojovat proti vykořistování pracujících. To stanovisko, o kterém jste se zmínil, bude obzvláště citlivé tam chceme dosáhnout takzvaného dynamického kompromisu a někdy diskuze o tomto kompromisu mezi sociálními partnery může být velmi dynamická. Takže já sám jsem dost zvědavý na to, jak se nám to podaří vyřešit. Pokud je o otázku paní Steinbrück, volný pohyb a Brexit, My jsme nevypracovali žádné specifické stanovisko k Brexitu jako takovému, ale samozřejmě se tím zabýváme. My podporujeme mobilitu pracovníků. A jakékoliv problémy vyplývající z uzavírání trhu práce nás samozřejmě zajímají. Některé z našich skupin v EHSV budou diskutovat s britskými kolegy v Británii na jaře. Naše třetí skupina se za dva týdny sejde v Manchesteru a to určitě bude jedno z témat, o kterém se bude diskutovat. A potom se to pravděpodobně odrazí ve stanoviscích, které budeme produkovat. Otázka pana Marténa. K čemu jsme dobří jako výbor? Já myslím, že někteří z vašich kolegů už odpověděli tuto otázku, ale já bych rád zdůraznil tu doplňkovost. A to, že vám poskytujeme expertízu z terénu od koncových uživatelů a snažíme se přispět k sociálnímu dialogu, k občanskému dialogu, který je také důležitý. Otázka pana Mana solidarita vůči uprchlíkům. Ano, to je věc, kterou jsme mnohokrát zdůrazňovali v našich nejnovějších stanoviscích o migračních balíčcích a tak dále. Ale minulý týden na našem plenárním zasedání jsme zdůraznili potřebu zachovat fungující Schengen. Podívejte se na usnesení, které jsme přijali na plenárním zasedání EHSV minulý týden bylo přijato téměř jednomyslně a jsme rozhodnuti zachovat Schengen. To vyžaduje spoustu solidarity na evropské úrovni. A potom my také voláme. Paní Morin Chartier Děkuji za to, že jste zdůraznila, že EHSV má smysl. Zmínila jste se o Fondu soudržnosti a ESF a o fondech pro in na zaměstnanost mladých. To je velmi složitá záležitost. Když jsme s nimi naposled jednali, tak já jako zpravodaj k tomuto stanovisku jsem se snažil zdůraznit, že jsou zde i další podmínky, které musí být splněny Nejde o to pouze dávat peníze členským státům, důležité je také, aby správně fungovaly veřejné služby pro zaměstnanost, poradenství a všechny ty věci, které možná nejsou tak viditelné, ale jsou zásadní pro úspěch této iniciativy. A jsem velmi rád, že zde můžeme vést výměnu názorů ohledně integrování uprchlíků na trh práce, protože to je věc, která nejen pomůže naší společnosti, ale i těm uprchlíkům samotným, kteří se jednou vrátí domů a budou mít nové schopnosti, nové dovednosti. A to také umožní nebo urychlí usmíření a obnovu těchto zemí. A v neposlední řadě bych rád poděkoval panu Rolénovi také za to, že přišel na naši akci včera, tam vystoupil, zase tato vzájemná výměna názoru a včasné informace o tom, co kdo dělá, mohou pomoci posílit naši spolupráci. A já doufám, že například Erasmus Plus a jeho tedy střednědobé hodnocení bude další příležitostí k tomu, jak rozšířit tuto spolupráci mezi našimi dvěma výbory. Na závěr dovolte, abych eh, znovu poděkoval za to, že jste nás pozvali. Naše sekce je vděčná za vaši spolupráci. Těšíme se, že budeme dále úzce spolupracovat. A těšíme se také na to, že nás požádáte o další stanoviska a že vy sami nám poskytnete vaše náhledy a názory. Jak jsem říkal, budeme také pracovat na hodnoceních a budeme spolupracovat se zpravodaji z výboru EMPL a také vás stejně jako pana předsedu velmi rádi přivítáme na našich zasedáních v EHSV. Ještě jednou děkuji a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme eh, za toto pozvání a já vám mohu říci, že koordinátoři eh, našeho výboru se již rozhodli, že se obrátí na předsedu a požádají o možnost vypracovat stanovisko na téma sociálních práv. To jistě naši spolupráce je zintenzivní a já, když si tak čtu výsledky summitu, vidím, že nejde jen o volný pohyb pracovníků, ale také o problematiku lepší regulace, lepší legislativy v rámci takzvaného refitu. A to je téma, které zajímá i náš výbor. E, tyto závěry e, summitu nám nabízejí e, další vlastně pokyny v tom smyslu, že je třeba odstraňovat byrokratickou zátěž a zbytečné překážky, zvláště pro malé a střední podniky, pro které platí celá řada velice složitých a obtížných předpisů a omezení. Na druhé straně není možné eh, vše schodit se stolu, protože některá z nich chrání také eh, sociální postavení v práci. I proto je dobré spolupracovat na této věci a pokud jde o Eh, Brexit víme, že právě tedy Britové například v rámci směrnice o pracovním čase v Evropské unii byli velmi aktivní při prosazování svých eh, názorů a eh, proto je také práce našeho výboru velice důležitá pro to, v jakém stavu jsou zaměstnanci a pracovní právo v celé Evropě a já se těším na další spolupráci. <clears throat> A tím se dostáváme k eh, bodu 5. Strategie EU pro alpský region. Spravodajem je pan Jerome Lavrie, kterému hned a bez odkladu dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem velmi rád, že vám mohu dnes eh, představit svou první zprávu pro Evropský parlament a pro náš výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Jedná se o naši zprávu pro výbor REGI ke strategii EU pro alpský region. Ten region dobře znám, protože Francie představuje velmi důležitou část eh, tohoto území, i když eh, nejslavnější hora mého regionu je Mont Saint-Michel, který má pouze 80 metrů. My máme to štěstí, že máme regiony, které mají jedinečné přírodní charakteristiky. My je považujeme buď za nevýhody, anebo z nich děláme nebo využíváme jejich trumfů. Jsou to dynamické a konkurenceschopné regiony. Abychom alpskému regionu pomohli v jeho rozvoji, musíme zohlednit jeho specifika a přinášet odpovídající odpovědi. Týká se to globalizace, stárnutí obyvatelstva, klimatických změn, energetického deficitu. Musíme také bojovat proti fenoménu úniku mozku. V tomto stanovisku jsem chtěl zdůraznit nutnost zvýšit ekonomický potenciál strategických regionů, což je zemědělství, bioekonomika, cestovní ruch, zdravotnictví, špičkové technologie, lesnictví. Musíme také podporovat malé a střední podniky. Ty nesmějí být vyloučeny z výzkumu, protože mohou být eh, skutečnými eh, líhněmi inovací. Musíme pomáhat inovaci a výzkumu a musíme mít strategie specif- inteligentní specializace musíme zohledňovat eh, specifika alpského regionu. Chtěl bych také upozornit na aspekt sezónnosti a různých aktivit, které se v tomto regionu projevují. Musíme podporovat také vzdělávání v souladu s potřebami pracovního trhu ve specifickém regionu. Musíme mít eh, také multijazykové zaměstnanecké středisko online. Musíme také pracovat na propojení těchto regionů eh, se zbytkem Evropy ve prospěch rozvoje regionu a jeho populace. To potom bude také vypracováno ve stanovisko výboru TRAN. výbor ITRE k tomu nechtěl vydat žádné stanovisko a proto já jsem si dovolil zdůraznit, že je nutno mít eh, přístup k internetu a k digitálním službám. Na závěr chci říci, že volný pohyb osob je důležitým předpokladem k tomu, aby bylo dosaženo soudržnosti v těchto regionech. Bez toho nebude možné dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti ani rovného přístupu k zaměstnání. Můžeme k tomu doplnit další oblasti, ale jak víte, máme limit 1500 znaků, ale já nepochybuji o tom, že ve spolupráci s vámi se nám podaří ovlivnit dobrým způsobem ten příš, tu příští zprávu výboru REGI. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. A nyní si bere slovo Flavio Canonato. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za tento návrh stanoviska, které je velmi důležité. Dotýká se celé řady problematik, které jsou zajímavé pro tento makroregion, alpský makroregion. Jako stínový zpravodaj za SD předložím několik pozměňovacích návrhů, které budou usilovat o posílení některých odstavců a prohloubení jistých otázek, které mě obzvlášť leží na srdci. Především je zásadní odkázat na to, že strukturální uh, zdravotnické a další služby v těchto regionech jsou úplně jiné než eh, ve městech. A to tež platí pro pracovní a studijní možnosti pro obyvatele těch nejvzdálenějších regionů. Jsem přesvědčen, že je třeba věnovat velkou pozornost demografické otázce. Kromě stárnutí obyvatelstva a vylidňování horských oblastí jsou zde také nové migrační toky to jsou jevy, které musíme aktivně řešit, především prostřednictvím politik, které budou zdůrazňovat novou pozitivní roli imigrace, která má na pomoci ekonomickému růstu a zabrzdit ekonomické nebo demografické problémy tohoto regionu. Alpský region má nadnárodní charakter. Jsou zde velmi podobné znaky v různých státech v tomto alpském regionu. A to vše musí být využito ke zvýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu. Musíme usilovat o to, aby tento makroregion také chránil místní populace a podporoval sociální soudržnost. A to je možné podpořit také tím, že zde budeme mít specifické školy, nemocnice a také že zajistíme přístup k širokopásmovému internetu, budeme zde mít sociální investice. Jak už zdůraznil zpravodaj, je třeba podporovat malé a střední podniky, vytvořit síť pro výzkumná centra, která bude transnacionální. Důležité je zaměřovat se na místní produkci, tu musíme podporovat, musíme přijmout veřejné politiky, které budou stimulovat nové investice především do rozvíjejících se průmyslových odvětví. A proto musíme uh, také podporovat vytváření kvalitních pracovních míst a je důležité překonat takzvaný digital divide a rozšířit a zpřístupnit všechny nové technologie místní populaci. Důležité je také propracovat veřejné služby, lépe propojit horské oblasti a města. Efektivní a udržitelná veřejná doprava je zásadní podmínkou pro rozvoj těchto oblastí, protože umožňuje pracovníkům pohybovat se v regionu, aniž by se museli stěhovat ze svých vesnic. Důležité je také, jak jsem říkal, tvorba pracovních míst. A další důležitá věc je zajistit dodržování nejvyšších norem, pokud jde o práva pracujících, o podmínky, pracovní podmínky. Důležité je uplatnit strategie, které zajistí ochranu sezónních pracovníků. Důležité je také na maximum zhodnotit lidský kapitál přítomný v této oblasti, zajistit, že všichni pracovníci tohoto velkého makroregionu budou mít jednoduchý přístup k různým informačním, rekvalifikačním a jazykovým kurzům, aby se tato pracovní síla mohla přizpůsobit změně produkčních vzorců a také globalizaci. Doufám, že tato práce bude úspěšná, já se budu snažit k tomu přispět a samozřejmě jsem otevřen spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Anna Gerike. Děkuji. Nejprve chci poděkovat eh, zpravodaji za stanovisko. My si klademe otázku, jak eh, někdo eh, z severního Německa se stane stínovým zpravodajem k alpskému regionu. Je to jednoduché. My na severu máme něco podobného, co eh, se týká i alpského regi- regionu. Snažíme se také o společnou strategii a plánování a můžeme přispět našimi zkušenostmi. Zároveň chci také nabídnout kontakty, které má moje rodná strana na organizace občanské společnosti a další asociace v Združení. Důležitý je také další bod, který se nyní neob objevuje ve stanovisku důležitost rodiny a demografického vývoje v alpském regionu. Tady bych si přál, aby se toto téma objevilo ve stanovisku a tím pádem bylo otevřeno k diskuzi. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Neoklis. Tis. Děkuji. Děku... Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji panu Lavrie za jeho stanovisko a veškerou odvedenou práci. Do krátkého textu se mu podařilo shrnout všechny základní pilíře Evropské strategie pro alpský region. Nicméně, dovolte mi několik připomínek. Nevidím dostatečný důraz na problematiku zaměstnanosti a sociálního zabezpečení pro obyvatele alpského regionu. Sociální zabezpečení a kvalitní životní podmínky jsou důležitější než konkurenceschopnost. Máme příklad celé řady zemí z eurozóny i mimo ní, eh, ve kterých problém restrukturalizace znamenala oslabení sociálních vazeb a eh, schudnutí obyvatel. Jestliže tedy chceme opravdu rozvíjet náš lidský kapitál a jeho potenciál, musíme respektovat principy kolektivních eh, dohod, kolektivního vyjednávání, dokonce posílit jeho úlohu a posílit tedy také problematiku sociálních dopadů, zvláště ve venkovských oblastech, které jsou stále více vylidněné. Lidé se stěhují do měst. V odstavci 2 hovoříte o inovaci a výzkumu. Samozřejmě, že my jsme pro podporu inovace, ale nesmíme zapomínat, že ta zároveň vytváří problémy a vede k nižší míře zaměstnanosti v některých oblastech. Proto bychom eh, měli pomoci i dalším odvětvím k tomu, aby se modernizovala a vytvářela pracovní místa. Musíme také správně plánovat pro různá pracovní eh, místa, různé typy pracovních míst. My tedy v podstatě souhlasíme se spravodajem, ale myslíme si, že eh, v rámci tohoto stanoviska byste měli klást důraz také na úlohu učňovského školství a vzdělávání a jeho příspěvek k vytváření stabilních a trvalých pracovních míst. A my na toto téma předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. A teď se musím velice omluvit. Já jsem přeházel pořadí vystoupení, takže nyní dostává slovo Marian a já se omlouvám. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vůbec nic se neděje. Zastupuji Iva Vajgla, mého kolegu, který zde nemůže s námi dneska být. Rád by poděkoval zpravodaji za první návrh tohoto textu, který obecně reaguje na mnoho důležitých výzev v oblasti Evropské strategie pro alpský region. Dále, pokud jde o pozměňovací návrhy našeho ALDE zpravodaje, ty budou analyzovat věci, které již byly e, zmíněny a zdůrazní klíčové záležitosti, které toto stanovisko zatím neřeší. První záležitost, dovolte několik poznámek terminologii tohoto návrhu, který musí být upravena tak, aby odrážela komplexnost všech faktorů, které hrají důležitou roli při formování politik pro tento alpský region. První věc. Z obecného hlediska si myslí, že by bylo dobré hovořit o výzvách globalizace místo problému globalizace. Protože globalizace je nesmírně široký proces, který sebou nese negativní jakože i pozitivní následky. Druhá věc. Aging population, stárnutí populace, by mohlo být nahrazeno demografickou změnou, jelikož to zahrnuje opravdu složité Mm, sady změn, sociální změn, které nejsou spojeny pouze biologickými faktory, to znamená stárnutím, ale sociálními faktory. Například snižování porodnosti, což je důsledek kulturních a sociálních změn. Třetí věc, možná by bylo lepší zmínit nové migrační trendy či vzorce místo odlivu mozku, protože alpský region čelí nejenom imigraci, ale zároveň migračním tokům, především v kontextu stávající migrační uprchlické krize. Čtvrtá záležitost zdravotnictví, potenciální strategický sektor. Zde by, měla být jas, jas, by měl být jasný odkaz na sociální podporu, jakož i soukromý a veřejný sektor zdravotnictví, který představuje mnoho reakcí na demografickou změnu a zároveň představuje jednu ze základních oblastí růstu pracovních příležitostí v EU. A v neposlední řadě by bylo lépe v souladu s našimi politikami, kdybychom hovořili o digitální ekonomice a ne o špičkových či posledních technologiích. Je zásadní, zavést opatření pro rozsáhlý přístup k internetu, který je nedostatečně rozvinutý ve většině oblastí alpského regionu, především ve venkovských oblastech, jelikož to představuje druhou, druhý největší biodiverzitní rezervoár celé Evropy a ekologicky nesmírně citlivou oblast. Spravodaj, náš spravodaj se domnívá, že je důležité zdůraznit kruhovou ekonomiku, její důležitost v oblasti ekonomiky celého tohoto regionu. To znamená zavést komplexní opatření, která by umožnili udržitelný eh, rozvoj všech ekonomických aktivit od produkce cez, přes kon, eh, spotřeby, spotřebu a um, řízení odpadu. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na ochranu půdy a vodních zdrojů. A pokud jde o politiky v oblasti pracovního trhu, i když tento region má docela vysokou zaměstnanost, jsou zde subregiony eh, v jiných zemích, například v Slovensku, které trpí těmito nešvary, například vysokou nezaměstnaností mladých a um, generace nad 65 let, což představuje sociální problém. Um, Dále je to veliký rozdíl zaměstnanosti mezi muži a ženami, který je například v této zemi největší v celé Evropě. Tyto rozdíly by mohly být řešeny sociálním podnikatelstvím a solidární ekonomikou, protože pracovní místa jsou v této oblasti rezistentnější proti negativním dopadům ekonomické nejistoty a především v oblasti ochrany zranitelných skupin. Možná by jsme měli podporovat podnikatelského ducha, se zaměřím na kooperativní, družstevní podnikatelské modely zapojení všech těchto důležitých aspektů podle mého názoru zkvalitní tento text a vytvoří jasnější obraz hlavních výzev, kterým čelí alpský region. Spravodaj, náš spravodaj se těší na bohatou spolupráci s hlavním spravodajem a ostatními stínovými spravodaji. Rád bych poděkoval panu spravodaj za odvedenou práci. Děkuji. A nyní Monika Vana za zelené, ta se omluvila a není tady. F. Maraby, co to? Není tady. Dominik Matán. Merci, président. Děkuji za slovo, pane předsedo. Podobně jako všichni předřečníci, já bych rád poděkoval panu Lavriovi za to, že skutečně eh, se ujal tohoto úkolu a stal se zpravodajem pro tuto naši strategii, evropskou strategii pro alpský region. Rád bych mu poděkoval ze dvou důvodů. První záležitost v Ačku, již se zmínilo o tom, že v podstatě je to nejdynamičtější, nejinovativnější a nejvíce konkurenceschopný evropský region. To znamená, že pokud by celá Evropa takto fungovala, tak bychom byli zachráněni v Evropě. Myslím si, že alpský region bohužel ale není naší prioritou. A druhý důvod, proč bych rád poděkoval, upřímně poděkoval panu zpravodaji, údaji je ten, že problém, o kterém se zmiňuje, o těchto problémech Alpského regionu, to jsou v podstatě problémy, které vidíme téměř všude kromě B, tam je to vlastně to nes, ta nesmírně specifická záležitost, která se týká sezónnosti a různorodé činnosti tohoto regionu. Ty ostatní oblasti ale platí i v ostatní regiony. Pokud je o C, tam ale vidím drobný problém a proto bych se rád zeptal, jakým způsobem pan Laverio, pokud jde o volný pohyb osob, jakým způsobem se bude věnovat pan zpravodaj problematice Švýcarska, protože samozřejmě Švýcarsko není součástí EU a regulují takovým velice inteligentním způsobem toky v této oblasti pracovníků, především kteří přicházejí pracovat na jejich území. Pokud je o bod číslo jedna, Podobně jako u ostatních regionů vidíme podobné pre, problémy, kromě možná lesnictví. Pan Lavrio má problém, mám pravdu, když poukazuje na bohatost například lesnictví, která není dostatečně podporována a v této oblasti. Mohlo by to být právě jedním z takových sektorů pro tvorbu dalších pracovních míst. A od dvojky až po pětku tam vlastně mm, k tomu nemám moc co říci. To jsou podobné problémy, které vidíme i v jiných regionech, kromě čtyřky, kde hovoří pan Labrio o posílení trvalé konektivity dopravy v tomto regionu se zbytkem Evropy a podporuje intermobile intermobilitu tu a dobré životní podmínky obyvatel tohoto regionu. Ano, všem, ale přece to není problém. Je ze mnoho tunelů, most, silnic, letiš. Já nevím, jak bychom to ještě mohli zlepšit. Tento region není jako enklávou. To vůbec není pravda. Mobilita v tomto regionu je podle mě nesmírně mm, snadná. Paní Pizzo to jistě samozřejmě mm, by mohla o tom ještě něco říci a pan uh, eh, Lavrio by se mohl samozřejmě zamyslet na touto problematikou. Paní Moran Šartí má slovo. Já bych ráda děkuji, pane předsedo, a ráda poděkovala kolegovi za tuto kvalitní první zprávu. Je to zpráva nesmírně důležitá makro alpský region. To, co nás zajímá konkrétně v této oblasti, v našem výboru EMPL, to jsou všechny ty páky, které bychom mohli využít pro rozvoj pracovní příležitosti v tomto alpském eh, makroregionu. Vše, co se týká rozvoje podnikatelské sféry, inovace, digitální ekonomiky, o tom se zmínila paní Marian Harkin, to je nesmírně důležité. Já bych se vrátila k jednomu bodu, který se byl, eh, zde byl zmíněn, ale mohli bychom to ještě eh, analyzovat dál. A to je ta sezónnost pracovních příležitostí. Myslím si, že v podobných regionech bychom mohli nalézt určité dohody a určité kontrakty propojené s jinými regiony, které rovněž mají sezónnost pracovních příležitostí, to znamená cestovní ruch v létě, v zimě. Měli bychom vytvořit stabilní pracovní místa, kompetence právě v těchto regionech, které mají jiné sezónní charakteristiky, ale které se zájemně doplňují. Například různé turistické zóny Mm, v letním období a naopak mm, horské oblasti, které by mohly inovovat, vytvořit určitá stabilní pracovní místa, určitou mobilitu pracovních míst. To znamená nějak se doplňovat, abychom zde neměli takovéto omezení geografických pracovních příležitostí mm, tyto příležitosti by mohly být všude k dispozici, pokud bychom byli schopni tuto sezónnost těchto pracovních příležitostí propojit a udělat z toho doplnkovost. To je důležité, protože my chceme zamezit těmto prekérním, nekvalitním pracovním místům a naopak vytvořit stabilní pracovní příležitosti a proto si myslím, že náš výbor by opravdu mohl pokročit této oblasti, by mohl předložit návrh konkrétní pro propojení této sezónnosti. A úplně na závěr 100% souhlasím s paní Marian Harking. Hmm, ano, je zde mnoho lidi, kteří jsou spokojeni se vším, co výborně funguje v tomto alpském regionu. To je se pravda, ovšem je zde mnoho takových těch oblastí, které ještě nejsou pokryty, taková ta bílá místa, nepokrytá novými technologiemi. Toto by mělo znamenat naši mobilitu. Například, kteří, se často se mi říká, proč jste mi neposlali ty fotky rychleji, když jste byli přímo tam na místě a bylo mi řečeno, no tam není žádný signál, já jsem nemohl poslat ty fotky, to znamená, že vlastně tam mnoho oblastí, které ještě nejsou pokryty internetovým signálem, abychom měli opravdu dělat vše pro to, aby tato bílá místa v tomto regionu zmizela. Děkuji, pane předsedo. Díky bohu, že ještě jsou taková místa. Takže řekl jsem díky bohu, že se ještě najdou regiony bez internetu. Dobře. Seznam řečníků a řečnic z našeho výboru je u konce a nyní mám poznámku, že vystoupí zástupce komise, pan Menino, je to tak? Pokud ano, dávám vám slovo. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Ano, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád poděkoval za veškeré příspěvky, veškeré příspěvky, které zároveň přispívají k naší každodenní práci, pokud jde o spolupráci s členskými státy ohledně této strategie pro makroregiony, jestli dovolíte několik takových prvků kontextů, které, kterých se to týká. Je samozřejmě obtížné vzít v potaz úplně veškeré problémy, o kterých jsme se dneska zmínili. To my samozřejmě na základě žádosti členských států samozřejmě někdy jsou to určité skupiny členských států, my vytváříme toto strategie makroregionu, zaměřujeme se na určitou problematiku, které, která, se, která má smysl pro danou zemi. To znamená, že se snažíme vytvářet něco, čemu říkáme v našem žárkonu, takovou funkční zónu, řekněme, určitých problémů, záležitostí, které by mohly být řešeny lépe na základě spolupráce v této oblasti, v těchto makroregionech, to znamená znamená všech těch zúčastněných stran této strategie, to znamená lépe než na regionální či národní úrovni. To znamená, že jaký je smysl takové makroregionální strategie? Především je to ta spolupráce, princip spolupráce, snaha nalézt určité společné prvky, konvergenci, které by, umož, které by umožnily spolupráci jednotlivých partnerů. Právě z tohoto důvodu, na základě zkušeností, které již máme v různých jiných makroregionálních strategiích, například po da, eh, Dunaj, eh, Jaderská oblast, my jsme se snažili zaměřit se maximálně na priority a cíle kde vyzýváme jednotlivé partnerské eh, členské státy ke spolupráci. Čili je jasné, že je zde ještě jiný princip, jiná zásada, tak abychom se snažili co možná mm, maximalizovat eh, řešení problémů v těchto oblastech. Mobilita, to je samozřejmě problém propojený s pracovními místy, přístupnost, konektivita, to jsou rovněž záležitosti, které jsou propojeny se stabilními pracovními příležitostmi v těchto regionech. Ano, čili samozřejmě toto je i jeden z důvodů prostě v těchto makroekonomických strategií, kterou přijala komise v červenci 2015 a rada schválila v listopadu. Vyplynuly z toho tři doplňkové cíle. To znamená, že v oblasti zaměstnanosti jsme se snažili to propojit do maximální míry s otázkou rozvoje lokálního inovačního systému daného makroregionu, které by členské státy tohoto makroregionu implementovaly společně. Podpora malých a středních podniků, strategické sektory, určité omezené oblasti, eh, tak jak jste původně i požadovali, to znamená pracovní místa, eh, školení v této oblasti, pro propojení se strategickými sektory, malými středními podniky, které získají určitou podporu a propojení se strategickými sektory v oblasti inovace pro tuto makroregionální strategii. Toto je pro nás nesmírně důležité, budeme postupovat velice rychle. V Miláně bude mít v tomto týdnu schůzku tří hlavních partnerů kor, pro tuto, pro tuto toto cvičení pro tuto oblast. Snažíme se, aby při realizaci těchto aktivit došlo ke koordinaci. To, co vytvoříme ve skupině a v oblasti inovací, dále to je podpora podniků v pracovní skupině B nebo například pracovní skupina C pro oblasti vzdělávání, to vše chceme propojit, tak abychom zdvojnásobili tu doplňkovost jednotlivých aktivit. No a zároveň, jak už jsem se o tom zmínil, snažíme se ve spolupráci mm, v oblasti zlepšení pracovních příležitostí, zvýšit konektivitu, přístup. Alpský region je relativně dobře podporován v oblasti infrastruktury, ovšem je zde určitý problém v oblasti především nákladní přepravy nedostatečné infrastruktury. Toto samozřejmě bychom mohli ještě řešit podobně jako je to zlepšení pokrytí bílých oblastí a snažit se nějakým způsobem um, propojit především konvergenci a spolupráci spíše než národní přístup. Jsou zde určitá satelitní řešení, která již máme k dispozici, o kterých se zde již hovořilo a který, které analyzujeme detailně. Čili skutečně máme takový obrázek celkové mobilizace se všemi partnery celé této zóny, celé této oblasti. Před chvíličkou se o tom předřečníci zmínili. Hmm. Určité propojení, pr- posílení, propojení mezi těmito, řekněme, alpskými regiony, horskými regiony, které se potýkají s určitými problémy a jejich propojení se všemi ostatními zónami, okolními zónami, které jsou, řekněme, mnohem takového městského charakteru, ekonomicky konkurenceschopnějšími, rozvinutými. Čili i zde potřebujeme určité propojení mezi těmito horskými regiony a ostatními lépe rozvinutými regiony. Globálně řečeno, to představuje z ekonomického hlediska samozřejmě regiony, které jsou sice na tom dobře, ale v rámci toho makroregionu jsou zde heterogenní zóny, heterogenní oblasti. A jedním z cílů této strategie alpského makroregionu je, aby došlo k homogennímu rozvoji, aby došlo k odstranění těchto ne- ekonomických nerovností, které jsou propojeny s demografickými záležitostmi, depopulací, přístupem k službám. Uh, který je variabilní v rámci jednotlivých zón tohoto makroregionu. My se snažíme, aby celá tato problematika byla řešena koordinovaným způsobem, konvergentním způsobem, tak aby nakonec mm, to byl homogenější, tohoto úsilí homogenější region a došlo k ekonomickému propojení toho to mm, jádra tohoto alpského regionu a okolních zón, aby, jsme, aby došlo k takovému lepšímu propojení. Tyto práce samozřejmě bude bude velice mm, rychle postupovat. Máme zde mnoho, mnoho partnerů, různých pracovních skupin, které zahájí svou práci v brzké době. A úplně poslední záležitost, která, vás, eh, která bude zajímat eh, především výbor EHSV, který se byl zastoupen před chviličkou. Budeme implementovat i určitou platformu, která umožní posílení, propojení a návrhu a spolupráce mezi tím, čemu říkáme občanskou společností, nevládními organizacemi, které vidíme v, v celé této platformě vytvořit určitý kanál, který by mohl přijít s novými myšlenkami, příspěvkem, určitým akčním plánem. Měla by to být práce, která by neměla pokrývat pouze institucionální úroveň tohoto makroregionu, takže pouze několik takových doplňkových bodů za, na, za nás, pane předsedo. Děkuji. Chce ještě pan zpravodaj něco z toho, co tu padlo, okomentovat? Pane, pane předsedo, já nebudu odpovídat na všechny body, protože určitě se budeme setkávat tak často, jak to bude nutné. Já jsem k dispozici všem stínovým zpravodajům ze všech politických frakcí. Naším cílem bude obohatit text co nejvíce. Nemám žádné konkrétní poznámky, jen dvě obecné. Pokud je Švýcarsko součástí Evropy, není součástí Evropské unie ale přesto je v samotném srdci této konkrétní oblasti a je tedy součástí celé řady mechanismů, kam patří i Evropská unie, i její státy. Evropská asociace volného obchodu, šengenský prostor, i když eh, ve Švýcarsku proběhlo referendum, když se uvědomili, že ovšem eh, uplatňování nebo zavádění je mnohem nákladnější než eh, pouhé udržování, když se tedy chceme vrátit eh, k Evropě, kde budou hranice. Jen takové upřesnění. My, když hovoříme o alpském regionu, tak máme hned na mysli hory, ale patří k tomu i pobřeží, francouzské, italské pobřeží, Côte d'Azur, Azurové pobřeží, takže z toho také ten fenomén sézenosti, jak o tom hovořila moje kolegyně Moran Chartier, a potom také část jaderského pobřeží. Tam si musíme uvědomit tu doplňkovost, protože tam vlastně jsou to dvě různé sezóny. Jeden z kolegů tady před chvíli hovořil o nenáležitém použití slovu problém, pokud jde o globalizaci a stárnutí populace. Já si myslím, že tady jde o chybu v tlumočení. Já jsem nehovořil o problému, ale o problematice, což znamená prezentaci problému z různých hledisek a není tam vůbec žádná konotace posuzování hodnoty. Nejedná se o to, že globalizace a stárnutí populace je problémem. Hovořil jsem o problematice, což znamená, že musíme proskoumat celou řadu faktorů souvisejících s těmito tématy. Já jsem tedy k dispozici, abych diskutoval o těchto záležitostech s jednotlivými stínovými zpravodaji a určitě zohledním vaše stanoviska, jakmile to bude možné, aby to naše konečné stanovisko bylo co nejvíce předmětem koncensu, i když samozřejmě máme zde různé politické orientace, politické náhledy a výsledek tedy bude v tomto stanovisku našeho výboru obsažen. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. března v poledne a 26. bychom potom měli eh, hlasovat a eh, na půdě našeho výboru, na půdě výboru REGI, potom 15. a 16. června. A nyní se dostáváme k bodu 6. Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků, vytvářet pracovní místa. Spravodajem je pan Zdislav Krasnodebsky, kterému teď hned dávám slovo. Pozvali jsme na toto téma také experty a, a doufáme, že proběhne výměna názorů. Tedy těmi experty je pan Luke Hendricks, jestli se neplatu, ředitel Evropské asociace drobných řemesel a podniků, kterému bych rád dal slovo jako prvnímu. Dívám se, kde je, omlouvám se. Ani s brýlemi vás pořádně nevidím. A také chci přivítat paní Veroniku Nielsen, která je zástupkyní Evropské konfederace odborových svazů a paní Janu Dovkan z Evropské konfederace pracovníků ve službách a pana Marka Byzantského, což je zaměstnavatel z Polska a člen Polské národní federace malých a středních podniků a dovolte mi také přivítat pana Jana Volkra, což je ředitel výkonný ředitel eh, malého podniku, který vyrábí elektrické trasovače v Spojeném království. Já jsem se poučil z minulého týdne, protože jsme měli také přizvány experty a ta cesta, než dorazili sem k předsednickému stolu, vedla k plítvání časem, takže já vás nechám sedět na vašich místech a poprosím vás, abyste se drželi 6 minut ve svém vystoupení. Pan Hendrix, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás sem dnes pozvali. Osoby samostatně vydělečné čině významně přispívají k vytváření pracovních míst a je Eh, určitému bohatství informací. Na pozadí 50% nezaměstnanosti mladých lidí v některých zemích je třeba si uvědomit, že eh, tedy firmy, které jejich eh, manažeři zároveň vlastní, nemají za prioritní cíl vytvářet pracovní místa. To může být tedy pouze druhotný dopad vlastního podnikání. Ve snaze podporovat podnikatelského ducha se sociál, společnost musí uvědomit, že je třeba zlepšit image podnikatelů a podnikání v tuto chvíli eh, je také příliš velký důraz kladen na určité předsudky v této oblasti a potenciální problémy. Ale podnikatelský duch a podnikání by měl být naopak uznáván a podporován ať už našimi představiteli nebo tedy eh, společností jako takovou. Zodpovědní politici a pracovníci státní zprávy na všech úrovních, státní, regionální i místní, musí přispět k vytváření podmínek a legislativy, která umožní podnikům dále se rozvíjet na základě spravedlivé a rovné hospodářské soutěže. Jedním z největších problémů v Evropě je chybějící růst a nízká konkurenceschopnost, což má dopad na zaměstnanost. Nezaměstnanost se sice lehce zlepšuje, ale stále je to tedy vysoké číslo. Zvlášť velký problém je, dlo- je s dlouhodobou nezaměstnaností. Proto tedy podpora tohoto typu podnikání je správný přístup. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky vytvářejí nejvíc pracovních míst v Evropě, měly by být v centru našeho zájmu, tam, kde se snažíme vytvářet dobré pracovní podmínky. 18 milionů podniků zaměstnává méně než 10 lidí, ale zároveň malé a střední podniky vytváří 85 nových pracovních míst v Evropě. A navzdory krizi, hospodářské krizi, jsou, je sektor malých a středních podniků stále tím nejdynamičtějším v Evropě. Proto je třeba vytvářet horizontální eh, politiky zaměřené na malý, malé a střední podniky, ať už tedy na té úrovni SBE a nebo evropské. Je třeba také znovu obnovit eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků. A tady navrhujeme osm eh, opatření. Za prvé, lepší přístup k financování, zvláště pro malé a střední podniky podpora evropský, z evropských programů a strukturálních fondů, vytváření konkrétních nástrojů, například úvěrů, záruk za ně a podobně, tak jak to předjímá program Horizont 2020. Ale 10 tisíc pracovních míst každý rok zmizí kvůli spožděným platbám z těchto zdrojů. Takže směrnice, která reguluje tuto oblast, by měla být naléhavě novelizována tak, aby například eh, orgány státní zprávy nemohly sabotovat rozdělování prostředků a spošťovat platby svým dodavatelům z řad malých a středních podniků. V tuto chvíli je ta průměrná doba splatnosti 90 až 120 dní a to vede k tomu, že malé a střední podniky bankrotují, protože jejich zákazníci z řad státní zprávy neplatí včas. Je také třeba zlepšit přístup malých a středních podniků k Junkrovu plánu. Dále, lepší regulace. Musíme implement, plně implementovat evropský zákon o malých a středních podnicích na evropské úrovni, tak aby tyto podniky již netrpěly pod přílišnou administrativní zátěží a zbytečnou byrokracií. Musíme také aplikovat princip jen jednou um, a legislativu vytvářet s ohledem i na ty nejmenší podniky. Samozřejmě to neznamená, že ty větší by nebyly uh, v zájmu naší legislativy. Za konečně lepší kvalifikaci. Musíme zlepšit základní kvalifikaci učňovské školství a přípravu digitální dovednosti a tak dále. Dále přístup na trhy. To je také příležitost, jak vytvářet další pracovní místa. Musíme zlepšit dostupnost služeb a efektivitu zprostředkovatelských organizací. Musíme také nabídnout kvalitní služby veřejného zájmu. To je také důležité pro tradiční malé a střední podniky a začínající podniky. Pracovní místa nebudou, nebudou vznikat, pokud nebudeme podporovat podnikatelského ducha. Vytváření a podporovat vytváření nových podniků a rozkvět těch, které již existují. Evropská strategie Horizon 2020 by měla být v tomto ohledu důkladně implementována a její implementace monitorována, protože je třeba si uvědomit, že podnikatelský duch je důležitým nástrojem bojem proti nezaměstnanosti mladistvých. Tento boj by vlastně měl začít už na úrovni školní výuky. Malé a střední podniky mohou vytvářet pracovní místa a růst pouze pokud budou mít k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu, pokud trh práce bude dostatečně flexibilní a pokud zaměstnavatele budou mít k dispozici celou řadu různých typů smluvních vztahů, která, které odpovídají jejich potřebám, pokud budou mít možnost eh, mzdovou politiku nastavit na základě produktivity. Nicméně v tomto ohledu, z pohledu trhu práce, je kompetence stále v rukou členských států. Co se v tomto ohledu dá dělat? Podporovat reformy lepšího fungování pracovního trhu prostřednictvím koordinace zaměstnaneckých a pracovních politik. Za druhé, poskytovat finanční podporu, eh, vytvářet předpoklady pro lepší mobilitu pracovní síly a pokud jde o ochranu zdraví, bezpečnost práce, tady podporujeme novou strategii zaměřenou na zjednodušení a lepší implementaci a použití adaptibilních nástrojů, které jsou vhodné i pro malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Veronika Nielsen generální tajemnice ETUC. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste pozvali ETUK na toto slyšení. Malé a střední podniky jsou páteří evropského trhu práce, takže investice, které jim umožní vytvořit eh, pracovní místa, jsou důležitou prioritou pro ETUK. Velmi málo se zkoumalo právě vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích a přitom představují 67 všech dostupných pracovních míst. To je tedy zajímavé téma. Tvorba pracovních míst v malých a předních, středních podnicích. Máme zprávu, která říká, že pokud jsou malé a střední podniky malé, inovativní, pracují uh, mezinárodně a mají investiční strategie, tak eh, vytvářejí dobrá pracovní místa. My v ETUK jsme si velmi vědomi toho, že politiky posledních let v reakci na krizi, především eh, finančně úsporná opatření, Tyto politiky poškodily nejen pracující, ale i malé a střední podniky. A výsledek těchto politik eh, je nedostatečná poptávka v našich společnostech, protože byly kráceny platy, byly škrty v penzijním systému, ve zdravotnictví, v důchodovém systému, jste si toho vědomi, určitě vy všichni. A potom také klesaly investice v průběhu celého krizového období. I dnes, kdy se objevuje jisté oživení, pořád ještě klesají investice. Takže jsme mnohem níže, než jsme byli v investicích před krizí. A všechny tyto politiky zkomplikovaly malým a středním podnikům přístup k financování. A to byl jeden z bodů, o kterých hovořil kolega. To právě malé a střední podniky potřebují. A právě proto komise teď spustila svůj akční plán pro Unii kapitálových trhů. Mezi specifickými překážkami pro malé a střední podniky při tvorbě pracovních míst jsou zde dvě vzájemně spojené výzvy. Za prvé kapitál ze skutečné ekonomiky odtéká do spekulativního sektoru a za druhé je zde tedy ten odklon od investice. Investice jsou spíše směřovány do velkých podniků než do malých a středních podniků. A viděli jsme také takové záležitosti, jako je LuxLeaks. Já myslím, že to vše jasně ukazuje, jaké jsou zde rozdíly mezi právními podmínkami pro velké podniky a pro malé a střední podniky. Velké finanční instituce samozřejmě nejsou malé a střední podniky a proto je třeba zajistit efektivní regulaci. A to bude napomáhat malým a středním podnikům v růstu a v tvorbě pracovních míst. A je zde také další věc, kterou bych měla zdůraznit, a to je nedostatečná investice, nedostatečné investice. Teď opravdu investice potřebujeme. Myslím, že právě nedostatek eh, investic vedl k poklesu naší ekonomiky, protože jsme teď ve velmi křehké situaci a máme jen velmi slabé oživení. Na rozdíl od velkých podniků, malé a střední podniky mnohem pravděpodobněji budou investovat do růstu a také se bude více věnovat peněz na reálnou ekonomiku. My potřebujeme pro malé a střední podniky jiné ekonomické politiky. Zahájili jsme investiční plán, máme Junckerův plán, ale to není velmi ambiciozní plán. My bychom eh, přivítali mnohem ambicioznější investiční program 2% HDP ročně po dobu deseti let, abychom mohli investovat do našich ekonomik, do našeho vzdělávacího systému, do péče o děti, do veřejného zdraví. To je také věc, která je velmi důležitá pro malé a střední podniky. To je nejlepší způsob, jak řešit sociálně, ekonomické a environmentální výzvy, kterým čelíme. A Investice do rozvoje schopností a dovedností jsou také zásadní pro malé a střední podniky. V průběhu krize většina členských států zkrátila investice do vzdělávání a školství a v mnohých eh, členských zemích jsou ty investice pořád ještě pod úrovní toho, jak to vypadalo před krizí. Snažíme se pořád eh, dohnat to, co jsme měli před krizí a zatím jsme se pořád ještě na tu úroveň nedostali. Co tedy potřebujeme? Jsou větší investice do školství a vzdělávání. Musíme zvýšit naši úroveň znalostí, dovedností a schopností a zároveň musíme vyplnit tu mezeru, rostoucí mezeru mezi těmi, co mají eh, co jsou vysoce kvalifikovaní a mezi těmi málo kvalifikovanými. Sociální partneři mají důležitou roli, pokud jde o vzdělávání, odborné vzdělávání a také pokud jde o digitální schopnosti, které potřebujeme do budoucna. A teď ještě pár posledních bodů, než vyprší můj čas. Chtěla jsem řešit otázku také regulací, business regulation Často je to vnímáno jako věc, která může buď pomoci malým a středním podnikům k růstu nebo naopak jejich růst brzdit. Slyšeli jsme, že malé a střední podniky jsou zatěžovány příliš velkými administrativními břemeny, ale ta nařízení také slouží k tomu, aby platila stejná pravidla pro všechny podniky, aby zde bylo rovné prostředí, rovné podmínky. Já si myslím, že malé podniky neusilují o nějaké výjimky z legislativy. To není správná cesta. Pravidla mohou usnadnit eh, podnikům jejich život a myslím si, že to je věc, kterou bychom měli zdůrazňovat. To neznamená, že chceme škrtit podniky spoustou zbytečných pravidel. A pokud ta byrokracie může být eh, omezena bez negativních podniků, eh, dopadů na to, aby byly dosaženy ty cíle, kterých dosáhnout chceme, tak je to v pořádku. Proti tomu nebudeme nic namítat. Chceme, aby se legislativa snadno implementovala, aby zajišťovala právní jistotu, právní bezpečnost, předvídatelnost, ale nechceme vytvořit nějaký lehčí režim pro malé a střední podniky a rozhodně nesouhlasíme s žádnými výjimkami pro mikropodniky. To nevytvoří rovné podmínky. A ještě poslední věc. Zpráva Eurofondu poukazuje na to, že kvalita pracovních míst je v malých a středních podnicích nižší, pokud jde o formální vzdělávání, kariérní možnosti, odměňování a to je věc, ke které bych se chtěla vyjádřit, protože když vytváříme pracovní místa, musíme mít na paměti také jejich kvalitu. Chceme kvalitní pracovní místa a to je také zodpovědnost pro vás, pro nás. Snažit se zajistit, abychom nevytvářeli jen tak nějaká pracovní místa, ale opravdu kvalitní pracovní místa. A s tím souvisí také nehlášená práce. Já si myslím, že boj proti nehlášené práci je zásadní pro malé a střední podniky, protože právě odtud pro ně plyne nekalá konkurence. Bude se vytvářet platforma na boj proti nehlášené práci a děkuji tomuto výboru za jeho práci. Myslím si, že právě díky tomu zde vznikl tento první krok, ale budeme potřebovat ještě další kroky, abychom bojovali proti nehlášené práci. Děkuji. Omlouvám se za to, že to bylo tak dlouhé. Děkuji a Nyní dostane slovo paní Jana Dovkan eh, z organizace CECOP. Merci. Děkuji. Děkuji, já budu mluvit francouzsky. Já tady zastupuji CECOP, to je Evropská konfederace družstev. Působíme ve 14 zemích, asi 50 tisíc různých družstev reprezentujeme která zaměstnávají 1,3 miliony lidí. Jak víte, malé a střední podniky mají různé formy a družstva jsou jednou z těchto forem. Proto jsme velmi rádi, že jsme dnes eh, přizváni k tomu, abychom eh, vyjádřili nebo tedy reprezentovali jednu z těch eh, různorodých forem a doufám, že tato různorodost bude také zohledněna ve zprávě. Družstva se vyznačují zvláštní zprávou a demokratickou kontrolou, kterou vykonávají členové družstva a zisky jsou potom znovu investovány do družstva. V oblasti průmyslu a služeb Soudružstva družstva složena tak, že jejich pracovníci jsou ve většině tedy členy družstev, to znamená, že jsou jejich vlastníky i jejich správci. A zaměstnanost je samozřejmě v samotném srdci družstev. Je to pro ně priorita. Od roku 2008 bylo provedeno spousta studií, které ukázaly, že družstva jsou odolnější vůči krizi než jiné formy podniků srovnatelného rozměru v podobných regionech. Tato odolnost se počítala tím, nebo poměřovala tím, že se méně uzavíraly podniky, byla menší zadluženost a zanikalo méně pracovních míst. Zajímavý faktor v některých zemích, jako je Francie, Itálie, Španělsko, podíl tvorby pracovních míst u družstev byl vyšší než u ostatních eh, malých a středních podniků a podniků vůbec. A to platí především pro služby. Pokud o kvalitu pracovních míst, to je také velmi důležité, tak eh, v našich podnicích eh, je velký počet dlouhodobých pracovních smluv, ale máme také vnitřní mobilitu v rámci podniku. Důležité je také zdůraznit, že zde máme velký podíl žen a mladých na vedoucích pozicích. Další důležitý bod, eh, který bychom dnes rádi uvedli, je to, že více než tisíce podniků, družstev, se vytvořily převodem podniků na pracující. A poté co pracovníci odkoupili podnik, jemuž hrozilo uzavření kvůli krizi. To je tendence v Evropě především po vypuknutí té poslední krize v takových zemích, jako je Francie, Spojené království, Španělsko a Itálie. Pro nás je také důležité, že otázka převodu podniku bude tedy v té zprávě zmíněna, protože si myslíme, že Evropská unie nemůže investovat pouze do tvorby nových pracovních míst a do startupu, je zásadní přijmout opatření na záchranu ohrožených pracovních míst a na záchranu podniku, jimž hrozí zánik. A právě převod vlastnictví na pracující nebo na někoho jiného, to je jedna z možností, jak zachránit nejen ekonomickou aktivitu a pracovní místa, ale také je to možnost, jak zachránit regionální know-how. Máme také statistiky, které dokazují, že tyto podniky, které byly převedeny na pracující, přežívají v mnohem větší míře. Máme statistiky, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách nebudu je zde uvádět. Pro nás je také důležité, aby se hovořilo o tomto převodu vlastnictví podniku na pracující, protože i v zemích, kde tato možnost existuje, tak advokáti, eh, soudci, účetní i pracovníci tuto praktiku moc neznají, takže je důležité ji propagovat. Vzhledem k tomu, že se můj čas chýlí ke konci, tak jen pár slov na závěr. Malé a střední družstva čelí stejným podnik, problémům jako malé a střední podniky při tvorbě pracovních míst. O tom hovořil už kolega. Máme zde problematiku přístupu k financování a opoždění plateb. Družstva obecně jsou také předmětem diskriminace ze strany bankovních institucí když jde o půjčky, ale také třeba, když jsou vypsány veřejné zakázky ve veřejných konkurzech, tak družstva jsou často diskriminována především v zemích střední a východní Evropy a také mají problém s přístupem k prostředkům, které jsou vyhrazeny pro malé a střední podniky. Najednou tyto prostředky nejsou dostupné pro malá a střední družstva. Takže, jak jsem říkala, je důležité, aby byla uznána tato různorodost forem malých a středních podniků a byli bychom rádi, kdyby to bylo zmíněno ve zprávě, protože si myslím, že to vyšle důležitý signál k členským státům. Děkuji. Děkuji. A pokud jde o různé formy vlastnictví, já s vámi mohu souhlasit, protože já jsem také převedl svůj bývalý podnik na své bývalé eh, spolupracovníky a zafungovalo to dobře. A nyní pan Marek Isanský z Polského Združení malých a středních podniků. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Pokud jde o obmezení této šedivé zóny a růst pracovní příležitosti, to můžeme pouze toho dokázat pouze na základě stabilního vytvoření podmínek pro malé a středně velké podniky je to, jakým způsobem se přistupuje k podnikatelům ze strany vlády a zprávy, tak to má samozřejmě veliký dopad na ekonomickou aktivitu a u nás v Polsku to vidíme velice jasně. Po pádu totalitárního režimu naše polské podniky v oblasti malých a středně velkých podniků se rozvíjely tak rychle, že po 15 let představovaly více než 70 pracovní příležitosti a asi 70 při, při, um, příspěvku do našich rozpočtů. Jednak je to takové to díky velkému odhodlání našich podnikatelů, přestože začínali od nuly, že zde byla obrovská hospodářská soutěž, a i přesto, že musí opravdu bojovat s mnoha negativními předpisy, negativním přístupem um, finančních orgánů, ohromnou byrokracií a nedostatečným postavením v oblasti justice. Pokud by se nebyly tyto bariéry, tak by pravděpodobně se měly ještě více pracovních příležitostí a tato šedá oblast by byla omezena. Další rozvoj tohoto sektoru a udržení stávající, za, stávajícího situace je ohrožena. Bohužel eh, stávající eh, práva se domnívá, že vlastně soukromníci jsou podvodníci a v podstatě to představuje mm, ztrátu mm, v oblasti finančních, mm, finančních příspěvků. Je to něco podobné, co jsme viděli v minulosti. My samozřejmě neočekáme žádná privilegia. My v podstatě chceme, aby zde byla transparentnost a dodržování základních pravidel. Pokud jde o bariéry rozvoje malých a středně velkých podniků, patří mezi ně následující mnoho let eh, vidíme zhoršování úrovně legislativy, pokud jde o daňové záležitosti, justice musí čím dál tím více řešit různé spory, které se týkají problematiky této legislativy, její nepřehlednosti a dále je to další bariéra a to jsou ohromné povinnosti, která dolehají na bedra našich podnikatelů a má to samozřejmě obrovský dopad na jejich aktivity. Velice často je zde své vůle úředníků, která vyplývá z různé interpretace předpisů, legislativy. Jednak je to ta komplikovanou zpráva a zároveň i cíle eh, ze strany daňových orgánů. Je to určitá své vůle úředníků, která, kteréž poruší pravidla. Je to možné právě proto, že oni vlastně nemají žádnou odpovědnost v této oblasti, nejsou zodpovědní za tuto um, problematiku. A dále je to kapitál, bohužel od uh, v této oblasti uh, v této oblasti dochází k bohužel k problémům skutečné spravedlivé konkurence. Dochází k rozšiřování šedé sféry, která má, mm, což představuje nelegální konkurenci pro legálně fungující společnosti, je to problém pro vlády i podnikat, pro vládu i podnikatele. Například u nás v Polsku jsou to ohromné náklady na práci, mm, dále mm, na mikropodniky jsou kladeny obrovské nároky, aniž by se zvážilo, zda takový mikropodnik je schopen eh, takto fungovat a tím pádem samozřejmě, že mm, se rozšiřuje tato šedivá zóna, protože ty legální možnosti jsou tak obtížné. Dále je to politika daní, ehm, spotřební daně, DPH, samozřejmě, že toto je rovněž veliký problém, ehm, pokud jde o příjmy z této oblasti. Pokud je o dopad těchto bariér, co to znamená? Mnoho našich mladých lidí emigruje, mladých Poláků a v podstatě vlastně vytváří pracovní, hledá pracovní příležitosti v zahraničí. Část lidí vlastně nechce u nás vůbec podnikat, protože se bojí všech těchto následků a obrovské zátěže. Moje firma, leasingová firma, zaměstnává asi 40 osob. V polovině 50. let jsme vlastně byli totálně rozloženi eh, daňovým úřadem. Naši lidé přišli o práci, 20 let nám trval tento boj, viděli jsme, eh, že to, co nám bylo, eh, to, co nám vyčítali, Eh, orgány, to bylo vlastně ne, nepodložené. Mnoho takových případů u nás existuje v podstatě vlastně často o nich ani nevíme, protože 20 let prostě nemá taková firma vůbec prostředky, aby se, aby bojovala s, s úřady. Čili co můžeme dělat? To je nejdůležitější. První záležitost zjednodušit eh, daňovou zátěž, daňové legislativy, které jsou nesrozumitelné mojím nejlepším nebo nejlepším způsobem, jak to zlepšit, je, do, je mm, je zrychlení nebo, nebo zrychlení celé této záležitosti a spíše vzít v potaz, um, v potaz problémy, které, nebo um, vůbec to, co se týká podnikatele a ne, ne, úře, ne úřední strany, to znamená vzít v potaz jejich Eh, postavení. Nesmí docházet k porušování práva ze strany úředníků. Úředníci musí být hodnoceni na základě toho, zda postupují správně a zároveň musíme změnit fungování eh, eh, daňových orgánů. Musíme se samozřejmě snažit o podporu podnikatel v naší zemi. Pouze tímto způsobem budeme moci zvýšit příjmy z oblasti daní. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Folke. Děkuji, pane předsedo. Ale ta otázka, kterou dnes řešíme, jak vlastně využít potenciálu malých a středních podniků pro vytváření pracovních míst je výborná, protože, jak tu řekli dva předchozí řečníci, eh, malé a střední podniky významně přispívají vytváření pracovních míst ve Spojeném království naše rada TUC eh, zjistila na základě průzkumu, že pracovní místa v malých a středních podnicích bývají vnímána jako příjemnější a lepší. Poté, co jsem se vyslechl předchozí vystoupení, nabil jsem dojmu, že malé a střední podniky eh, především vytvářejí hodnotu a bohatství. Jejich primárním cílem není vytvářet pracovní místa. To je pouze vedlejší produkt jejich aktivit. A moje vystoupení tedy rozebere eh, ve dvou aspektech tento potenciál vytváření pracovních míst. Za prvé, aby mohla být vytvářena, musí malé a střední podniky vzkvétat. A já se nebudu vracet k těm problémům, které to byly zmíněny. Eh, platební podmínky, přístup k financování, Eh, placená dovolená, podpora vývozu a podpora eh, nezbytné potřebné kvalifikační základny i vzdělávání v tom smyslu, aby malý podnik uměl růst. Za druhé, jakmile máme vzkvétající sektor malých a středních podniků, musíme začít odstraňovat překážky a odrazující faktory které brání najímání dalších lidí. Eh, malé a střední podniky eh, jsou motivovány snahou vytvářet bohatství a hodnotu, ale pokud odstraníme překážky pro najímání dalších pracovníků, může to být další výhoda. Co tedy odrazuje podnikatele od najímání nových pracovníků? Jsou tu tři oblasti, které já osobně vidím. Za prvé, pokud chybí dostatečně kvalifikovaní a motivovaní lidé. A to je něco, na čem musíme pracovat. Já jsem v Sheffieldu byl předsedou Rady pro kvalifikaci, kde jsme se eh, snažili eh, sladit nabídku učňovského a odborného školství se skutečnou poptávkou. Za druhé, zaměstnavatelé musí mít jistotu, že v rámci těch výkyvů hospodářského cyklu ve chvíli, kdy najmou pracovníka, se z něj nestane břemeno a nebude tedy v důsledku hospodářského poklesu nutit, nucen znovu propouštět. Náklady na restrukturalizaci mohou být vysoké. Malé a střední podniky tím dost často trpí a proto také odkládají eh, najímání nových pracovníků. Pokud nám ale opravdu jde o vytváření nových pracovních míst, musíme mít plně flexibilní pracovní trh, a zaměstnavatelé musí mít možnost propouštět za podmínek, které nejsou drakonické, protože je to opatření, kterému, ke kterému jsou někdy nuceni sahnout. Konečně je také třeba, aby eh, zaměstnavatelé měli možnost řídit své podniky efektivně aby měli možnost nabídnout flexibilní pracovní dobu, placenou mateřskou dovolenou, možnost najímat učně, problematika penzí a důchodů, problematika minimální mzdy, aplikace směrnice o pracovní době, Eh, všechna ta regulatorní omezení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Tohle všechno mohou být odrazující faktory pro vedení malých a středních podniků. Také osoby samostatně výdělečně činné mohou být velmi užitečné. My jsme například na 18 měsíců najali odborníka na marketing, který nám mimořádně pomohl a pak zase odešel pracovat pro jinou organizaci. A konečně na závěr ještě jedno pozorování. Nesouhlasím s vystoupením druhého řečníka, pokud jde o rovné podmínky. Žijeme v globalizovaném světě, kde eh, si zájemně konkurujeme s podniky z Afriky, z Azie, kde je tedy ta flexibilita pracovní síly mnohem větší. Malé a střední podniky nečekají nějaké zvláštní zacházení, ale regulátoři by si měli uvědomit, váhu všech těch břemen, která jsem tu právě jmenovala, ať už jde o e, regulatorní požadavky, požadavky na placenou rodičovskou dovolenou a tak dále. To vlastně významně znevýhodňuje naše malé a střední podniky. Situace je jiná pro velký podnik, který má tisíc zaměstnanců. Ten může jednodušeji plánovat a nahradit vypadlé zdroje. A u malých a středních podniků nesmíme zapomínat na to, že ta, ten růst a životaschopnost malých podniků eh, bude omezena, pokud budou nuceny nadále fungovat ve velice formálním prostředí. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Dankeschön, Herr. Děkuji za slovo. Děkuji, Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, rád bych poděkoval eh, všem eh, hostům za nesmírně cenné názory, které se samozřejmě budeme snažit vzít v potaz. Nebude jednoduché vzít v potaz úplně všechny tyto příspěvky. Rád bych řekl, že při přípravě své zprávy jsem se snažil zaměřit na několik výzev, na několik úkolů, o kterých se zmínili i předřečníci. Ty oblasti, které považuji za základní, samozřejmě není možné vzít v potaz úplně všechno. Snažíme se, aby eh, tento, tato zpráva nebo tento text byl samozřejmě čitelným textem, aby to bylo takový, takové, řekněme, schrnutí těch nejdůležitějších bodů. Takže první část, o které budeme samozřejmě hovořit i se stínovými zpravodaji, se týká té otázky, o které se zmínili všichni předřečníci. Především je to otázka, otázka kvalifikace pracovní síly. Zde jistě je různorodá situace. Já, si, já zde zmiňuji například i určitou umělou akademizaci některých um, zaměstnání. Já jsem i ve výboru KULT pracoval na této problematice z jiné uh, oblasti, z jiného úhlu, čili určit ta různorodost eh, trhu a na druhé straně konkrétní cíle, které si stanoví Evropská unie, pokud je o akademizaci eh, vzdělávání, což je samozřejmě mm, dobré a na jedné straně, ale vede to i k určitým negativním dopadům. O tom svědčí i vystoupení mnoha podnikatelů. Hovořili jste, i předřečníci se zmínili o nedostatku kvalifikované pracovní síly. To je ten jeden problém. To je jedna věc, která se zde objevuje a není to nějaký kontroverzní problém, kontroverzní záležitost. Druhá věc je problematičtější a to je pružnost pracovního trhu, nákladů s tím spojených a zároveň to, co je ne, neobvykle eh, mm, důležité pro nás, pro náš výbor, a to je ochrana pracovníků. Já ve své zprávě přicházím s takovou tezí, není, vidíme i na základě určitých analýz, že nejde pouze, že nemůžeme vlastně neustále snižovat ochranu pracovníka a spružňovat náš trh. To není jediná cesta, eh, která by vedla k job creation potential v angličtině, to znamená určitá tvorba pracovních příležitostí či potenciál, který se podle mého názoru nezvyšuje tímto přístupem. Druhá část mé zprávy se týká rovněž problému, o, kterým, o kterém se předřečníci změnili, a to je problém určitého regulačního prostředí ve kterém se nachází podniky. To opakujeme neustále, to se opakuje neustále při setkáních s podnikatelskou sférou, Nejednou pokud je o nejasný systém daňový, regulace v této oblasti, ale v některých zemích či regionech je to dokonce otázka nestability takové regulace či nestabilita nebo nejasná interpretace legislativy. Zároveň nepřizpůsobení práva na potře- potřeba malých a středně velkých podniků na evropské úrovni. To je další záležitost. O tom se zmínili i naši experti, naši hosté, ale zároveň se to objevilo při různých jiných příležitostech, kdy jsme se setkali s podnikatelskou sférou a jejich zástupci. Třetí problém, který je zásadní, a to je level playing field, to znamená rovné příležitosti pro všechny. Já jsem rovněž členem výboru taxe. Pan komisař Moskovi se tam nedávno na posledním setkání nám sdělil, že malé a středně velké podniky jsou zatíženy daněmi o 30 více než velké podniky na základě analýz, které má komise k dispozici. Velké podniky samozřejmě si ale mohou dovolit mít úžasné daňové poradce a mají jiné možnosti finančního plánování, takže to je zásadní záležitost, to je něco, co by se v Evropě mělo změnit, o tom se rovněž zmiňuji v mé zprávě. Takže na jedné straně je to ta rovná konkurence, rovné Eh, rovná pravidla mezi malými a velkými podniky a zároveň něco, o čem hovoříme velice řídka, a to je regionální situace, eh, která je různorodá v jednotlivých částech Evropy. Pan Sanský se zmínil o polské situaci konkrétněji. Zároveň i pokud chceme odstranit tyto rozdíly, tak potřebujeme mít odpovědnou regulaci, která by nám mohla pomoci. A to je právě součástí třetí eh, kapitoly mé zprávy. Očekávám samozřejmě další názory, spolupráci ze strany stínových zpravodajů a ostatních kolegů našeho výboru. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. Není pan Kune za EPP, paní Kune za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny příspěvky dnešního dopoledne, za všechny informace. Celou řadu věcí jsme už věděli, ale je důležité posilovat to vědomí o tom, jak důležité jsou malé a střední podniky pro tvorbu pracovních míst v Evropě. Mně se nejvíc líbilo vystoupení prvního a posledního e, řečníka, kteří správně řekli, že primárním zájmem malých a středních podniků není vytvářet pracovní místa, ale vytváří bohatství a, a kapitál především pro sebe. To bylo velmi zajímavé. My budeme spolupracovat s pravodajem na zpracování některých témat, například problematika regulace, to je téma, které se objevuje opakovaně v, případu, v případě malých a středních podniků, včetně těch začínajících. Ta regulace je velmi důležitá a my ji samozřejmě potřebujeme na té evropské úrovni, abychom těžili z výhod jednotného trhu, musíme mít nějakou regulaci zboží a služeb a tak, aby tedy tyto odpovídaly určitým základním normám, ale uvědomuji si, že je možné, že tedy tato regulace je až příliš striktní nebo náročná, takže mm, mm, také ta připomínka, že ta možnost žádat o něco jen jednou a nikoli opakovaně je velice užitečná. Pokud jde o problematiku práce, flexibility a tak dále. Já si dovedu představit výhody flexibilní pracovní síly na základě vyjádření řečníků. Samozřejmě je to dobré i pro zaměstnavatele, kteří mohou najímat někoho na dobu určitou nebo na částečný pracovní úvazek a ono to může fungovat dobře i tam, kde jde o sladění práce, například s nutností péče o děti nebo starší spoluobčany. Je však třeba zabránit tomu, aby zaměstnanci zaměstnaní touto formou nebyli nějak znevýhodňováni nebo vykořišťováni. V tomto ohledu to byla také dobrá připomínka o osobách samostatně výdělečně činných, které jsou nedílnou součástí celého toho mixu pracovní síly. A pak je tu ještě jedna připomínka, pokud jde o kvalifikaci, to je pro Evropu problém už dlouho je třeba lépe spolupracovat s třetím sektorem, s univerzitami, tak aby tyto produkovaly eh, osoby, které mají potřebnou kvalifikaci. To tež platí i o učňovském školství. I tady bychom tedy měli lépe spolupracovat s malými středními podniky, tak abychom poznali jejich skutečné potřeby. Malé a střední podniky mohou hrát důležitou roli a měly by být přizvány do celého procesu. Já tedy děkuji za všechna vystoupení dnešního dopoledne a opravdu se těším na další spolupráce s panem zpravodajem. So, bitte zwei. Takže nyní prosím dvě minuty pro stínové zpravodaje. Je mi líto, že to musím připomínat, ale je to tak. A nyní pan Eliam Pavel za SND. Děkuji, pane předsedo. Také souhlasím s tím, jak důležitou roli hrají malé a střední podniky pro vytváření pracovních míst a růstu v Evropě, ale dnes bych chtěl hovořit o tom, co je pro mě velmi důležité, a totiž potenciální sociálních podniků, ve kterých je nyní zapojeno více než 45 milionů ev- Evropanů. Sociální ekonomika, sociální podnikání má významný přínos k pokud jde o zahrnutí osob s postižením na trhu práce, o pokud jde o vytváření flexibilních pracovních podmínek a my bychom jim měli pomoci při vytváření těchto kvalitních pracovních míst. Navíc, a to je důležité, tato pracovní místa vznikají a zůstávají na úrovni místních komunit, kde mohou přispívat k místnímu hospodářskému rozvoji. Musíme tedy hledat řešení, jak pomoci dalšímu rozvoji tohoto typu podnikání. Musíme také vytvářet příznivé podmínky pro malé a střední podniky, zároveň však brát ohled na práva pracujících a spotřebitelů. Tady musíme být velmi opatrní při rozvíjení nebo návrhu našich politik. Já plně souhlasím s tím, co tu dnešní řečníci řekli. Děkuji za všechny vstupy. Tam, kde jste zmiňovali kvalifikaci, která je k dispozici na trhu, ve chvíli, kdy lidé opouštějí školu, u malých a středních podniků by tady tyto kvalifikace měly odpovídat skutečným potřebám trhu a na to by měly být orientovány tedy programy učňovského školství, odborné přípravy. Musíme také eh, podporovat inovaci, musíme podporovat možnost pracovních stáží. Ale co je asi pro nás největší výzvou, je právě tedy eh, ta jsou ty kvalifikační potřeby, ta poptávka na trhu práce, ta poptávka například po digitálních dovednostech jistě ještě poroste. Děkuji. Přesně jste dodržel řečnickou dobu a nyní Marian Háken. Eh. Děkuji za slovo. Martina, jako moje kolegyně zde nemůže být, takže mě požádala, abych ji zastoupila několik slov zde přednesla. Ona si myslí, že skutečně první schůzka stěnu zpravidla nesmírně konstruktivní. Souhlasí s panem zpravodaje v mnoha oblastech. Máme zde několik priorit ALDE, to znamená propojení zručnosti a pracovních příležitostí. Paní eh, Martina eh, samozřejmě se zabývala touto problematikou, vytvořila zprávu konkrétní v této oblasti, což bude relevantní i pro tuto zprávu. Malé a střední velké podniky jsou páteří v této oblasti, musíme mít kvalitní, kvalifikovanou pracovní sílu a samozřejmě zaměřit se malá střední místa, střední eh, podniky, musíme investovat do podnikatelství, musíme jim pomáhat, ale to regulační rámec pro tuto eh, oblast, méně byrokracie, aby mohli fungovat bez překážek, aby mohli najímat další pracovníky. Zdaňování by nemělo být obrovskou zátěži, tak aby malé a středně velké podniky mohly najímat více pracovníků. Digitalizace, modernizace těchto společností by mohla umožnit eh, snížit náklady a růst a zároveň by zde měla být digitální ekonomika zmíněna vytvoření nových podniků a startupů. Na základě rozprávy, kterou jsem si vyslechla a toho, co řekli kolegové, dovolte několik poznámek i za mě. Všichni hovoříme, že musíme mít méně byrokracie, ovšem musíme být konkrétnější. To, že aplikujeme něco jedno, aby jsme to už nemuseli duplikovat, to je důležité. Etok hovořil o tom, že byste neměli být žádné výjimky, ale simplifikovat tam, kde je to možné. To je dobré, ale zároveň potřebujeme více detailů o tom, jak to provést. Někteří kolegové hovořili i o regulační zátěži, někteří se zmíní například o rodičovské dovolené. Samozřejmě musíme říci, že to, že pracujete to malém ve středně velkém podniku, že byste si zasloužili menší ochranu, tak to jistě není pravda. A e, samozřejmě musíte mít dostatek finance, abyste mohli fungovat. Musíme se najít určitou rovnováhu mezi potřebami pracovníků právami pracovníků a na druhé straně právem eh, na určitý zisky, pokud jde o majitele těchto podniků. Já jsem v, v rámci předvolební kampaně byla minulý týden v Irsku, hovořila jsem s majiteli malých a středních podniků a všichni bez výjimky mi řekli, že náklady na zaměstnání dalších pracovníků je obrovský problém. Národní vlády by se měly zabývat touto problematikou, protože ti, se kterými jsem hovořila, já, mi řekli, že pokud by měli příležitost eh, eh, najímat, tak by to okamžitě udělali zítra, to znamená regulační zátěž. Ano, ale musí to být vyvážené. Národní vlády hrají zásadní roli, pokud jde o zdaňování malých podniků tím, že vlastně je zatěžují náklady, které jsou obrovské pro e, zaměstnávání dalších lidí. Omlouvám se, že jsem překročila čas, ale e, tak to těmto lidem leželo na srdci, se kterými jsem hovořila, že to považuji za nesmírně důležité. A nyní pan Skliatis. Ten tu již není, Tatiana Stanoka tu také není. A nyní tedy přecházíme k paní Laura Adja. Gracia, gracia. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji zpravodajům, kteří nám poskytli náhled na reálnou situaci. Od roku 2008 je v Evropě krize, která pouze ve středomorské oblasti znamenala ztrátu 6 milionů pracovních míst. A viděli jsme, že politiky úsporných opatření znamenaly úplný krach a neúspěch při snaze o obnovu těchto pracovních míst. A je tedy na místě změnit strategii, změnit směr, podporovat rozvoj malých a středních podniků. To je cíl a velmi důležitý krok. Podle mě jsou zde tři možné cesty. Žádná z nich nevylučuje tu druhou. Naopak, eh, pokud je vzájemně propojíme, tak se nám podaří dosáhnout cíle. Je třeba navýšit veřejné investice, omezit přímé a nepřímé výdaje a dramaticky snížit daňové zatížení práce. Mezinárodní měnový fond eh, nedávno zveřejnil studii o makroekonomických, makroekonomických dopadech veřejných investic a tam potvrzuje, že zvýšení veřejných investic zvyšuje výrobu a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě napomáhá soukromým investicím a snižuje nezaměstnanost. Říkali to Mezinárodní měnový fond. A ten není úplně proti establishmentu Myslím si, že je to tedy pravda. Máme snížit přímé a nepřímé daně. Víme, že jediný nástroj, jak na pracovní trh znovu vrátit současné nezaměstnané, zaměřit se především tedy na rekvalifikaci těch dlouhodobých nezaměstnaných a především se zde přesune ta zátěž související s cenou práce ze zaměstnavatele. A to je potřebné, ale není to možné, nebo tedy není možné ještě dále snižovat platy. To jsme dělali až dosud a viděli jsme, že to nefunguje. A poslední věc k sociálním podnikům, k sociálním družstvům. Dobře, ale dejme pozor, jak budou zpravovány, protože ten příklad, který zde uvedl předseda, je podle mě velmi platný, velmi pravdivý, třeba v Itálii. Ta družstva nepracují, nefungují velmi dobře, protože jsou v rukou politiků a korupce a to zcela vede k porušení principu, který byl v zásadě cnostný. Děkuji, Dominik Martán, na dvě minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo. Jak co nejlépe využít potenciál pro tvorbu pracovních míst u malých a středních podniků? Já si myslím, že bychom měli tu otázku převrátit. A dobrá otázka by byla, jak chránit MSP a pomoci jim, aby nezanikly jak se říkalo, 90 až 95 zaměstnanců pracuje v malých a středních podnicích. A já tu otázku obracím, protože když si vezmu francouzský příklad, ale platí to i pro všechny ostatní země. Každý, rok zanik, každý den zaniká tisíc pracovních míst. V malých a středních podnicích občas se pohovoří o těch velkých podnicích, protože tam zanikají na, jednou stovky pracovních míst. Ale já musím říci, že téměř na 100% souvisím, souhlasím s tím, co zde říkal britský expert, pokud jde o podniky. Je zde rovnice mezi pracovním vzděláním a nabídkou práce. Posílejí se na pracovní trh lidé, kteří mají vzdělání, které ničemu neodpovídá, neodpovídá poptávce. Je třeba tedy předávat eh, znalosti v malých a středních podnicích eh, prostřednictvím takzvaného tutorství. Tím bychom eh, zachránili tyto znalosti, zachránili bychom také tyto seniory, kteří právě jsou schopni předávat toto know-how. Je zde také převod vlastnictví k podnikům, to zde bylo evokováno. Často ty podniky naopak eh, zanikají. A je zde také problém eh, příliš eh, těžkopádných daňových pravidel a velkého daňového zatížení. Ve Francii tam máme podíl 1 ku 3. Malé a střední podniky mají o 30 větší daň, kterou platí, zatímco u velkých multinárodnostních podniků je ta daň nižší než 10%. A na závěr ještě, pane předsedo, je zde jedna věc, která zde nezazněla a to je poměr síly mezi malými a středními podnikami a velk, podniky a velkými a příliš velkými podniky. Malé a střední podniky jsou často subdodavateli druhé a třetí řady. A právě velké podniky jim určují pravidla především pokud jde o ceny, o výrobní ceny. Ceny určuje kupující a neprodávající a to je katastrofální. A pak zde máme zásoby. Už neskladují tyto zásoby velké podniky, ale naopak malé a střední podniky a víme, že ty zásoby jsou součástí aktiv podniku a tím se zvyšuje daňové zatížení. Děkuji. Dobře. A tím tedy se dostáváme k eh, žádostem o vystoupení. Minuta 30 sekund maximálně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda přidala k předřečníkům. Jsem ráda, že malé a střední podniky jsou zase v centru podnikání, podnikatelské dynamiky, protože je pravda, že právě malé a střední podniky dnes vytvářejí pracovní místa. My jim v tom musíme pomáhat, musíme jim pomáhat texty, které vypracováváme. A to už od začátku. Protože, jak už zde zaznělo, otázka výjimek pro malé a střední podniky, to není úplně jednoznačné řešení. Proč požadujeme výjimky pro malé a střední podniky? Protože velmi těžko bereme v úvahu jejich specifika už od prvních kroků při práci na legislativních textech a proto já žádám, aby už od začátku legislativní práce byla zohledňována specifika malých a středních podniků. Musíme jim pomáhat. Tím, že je nebudeme příliš administrativně zatěžovat, nebudeme tam uh, zavádět další administrativní překážky, které nejsou nutné. Samozřejmě nesmíme si zahrávat a s bezpečností pracovníků, s pracovními podmínkami a tak dále. To je jasná priorita, ale přesto musíme nalézt rovnováhu. A já bych ráda apelovala na to, aby členské státy přestaly přehánět tu transpozici, to je specialita mé země. Když Evropa žádá, aby se dodržovala určitá pravidla, tak Francie, ale myslím si, že to platí i pro další země, k tomu dodá ještě další pravidla. A to si myslím, že vytváří skutečný problém pro naše malé a střední podniky. A nakonec bych ráda zdůraznila potřebu dát mladým chuť podnikat, vytvářet své vlastní podniky. Já si myslím, že o tom jsme nehovořili dostatečně. A zde bych eh, pouze na evropské úrovni upozornila na jeden program, o kterém nemáme dost informací. A já bych ráda věděla více o tom, jak funguje Erasmus pro mladé podnikatele. Děkuji. Minuta 30, to jsem po vás chtěl. A já vás tedy budu upozorňovat i v průběhu vašeho vysvětlení. Eh, pane předsedo, já mám dvě otázky na naše řečníky a také možná na zpravodaje. Za prvé, téma zdanění, tu bylo zmíněno, ale nejde jen o zdanění mikropodniků, malých a středních podniků, které se liší od zdanění velkých podniků. A my víme, že to je naprosto nespravedlivé uspořádání z pohledu hospodářské soutěže a to tedy eh, platí zvláště u těch malých a středních podniků, kteří platí i komunální daně, sociální zabezpečení na té komunální úrovni a to je tedy aspekt, kterému bychom se měli věnovat. Za druhé eh, spolupráce mezi příslušnými orgány. Já jsem Rakušanka a můžu říct, že naprosto nefunguje eh, přeshraniční spolupráce příslušných orgánů, zvláště tam, kde jde o to, aby eh, tedy ty malé a střední podniky, které eh, spolu, spolupracují přes hraniště, nemají možnost tedy spolupracovat také, pokud jde o výplatu sociálního zabezpečení a dalších povinných plat, plateb. A to znamená, že vlastně eh, nesou to břemeno eh, odvodů do sociálního zabezpečení daňových odvodů na té místní úrovni. A mě by zajímalo, co z vašeho pohledu lze v této věci udělat, tak aby se situace do budoucna zlepšila. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Potenciál malých a středních podniků je spojený s trhem. Pokud malý podnik funguje dobře, vytvoří nová a lépe placená pracovní místa. Ovšem je to obtížné pro mnoho podniků u nás v Řecku, malé podniky kvůli strukturálním změnám ze strany institucí a politikám škrtů nemohou fungovat kvalitně. Takže končí svou aktivitu, znamená to méně pracovních příležitostí, kontrola kapitálu má za následek to, že tyto podniky nejsou schopny fungovat, není zde žádná možnost financování jejich aktivit, jsou zde přehnané daňové podmínky, mnohem větší sociální zátěž, sociální odvodů, a to znamená, že mnoho těchto malých a středně velkých podniků se vzdává. Hovoříme o Grexitu a Brexitu. Já bych rovněž rád zmínil určitý exit našich naší podnikatelské sféry, protože v důsledku těchto opatření naše podniky odchází do jiných zemí s nižším zatížením daňovým v, ve Firomu 15%, v Bulharsku 10%, v Albánii 10%. Nepomůžeme-li našim středním a velkým podnikům, nedojde k dalšímu růstu, dalším pracovním příležitostem. Naopak dojde k zvyšování nezaměstnanosti, sociální zabezpečení nebude dostatečně fungovat nebude dostatečně financováno a bude zde začarovaný kruh chudoby. Děkuji, Danuta Jozovecká. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda především poděkovala našim odborníkům za všechny tyto kvalitní informace a i v podstatě za to, že nám udělili určitý směr dalšího rozvoje malých a středně velkých podniků a jejich podpory. Ann Sanders zdůraznila podnikatelského ducha a já si myslím, že bychom se měli zaměřit především na mladé lidi, které připravujeme na zaměstnání, aby jsme je učili spíše podnikatelskému duchu a ne tomu, jak žádat někde o práci. Ano, my potenciál zde máme, vidíme, že potenciál existuje, ale není dostatečný. Měli bychom jí mít ještě více. To abychom vštípili našim mladým lidem možnost riskovat, jak reagovat na stres, jak vypadá rozhodovací proces, jak pracovat strategicky, jak spolupracovat v kolektivu a tak dále. To jsou potřeby každodenního života, ale zároveň je to nesmírně důležité pro budování zaměstnání a kariéry. A dámy a pánové, vidíte problém v této přípravě, protože často se hovoří o tom, že ne často uh, vzdělávání je dostatečné pro to, abyste si našli někde pracovní příležitost či místo. Ty dovednosti nejsou dostatečné pro potřeby trhu práce a nějak zaměřit se právě na učení toho, toho podnikatelského ducha našim mladým lidem vidíte rovněž nedostatek poradenství, protože často mi eh, je řečeno, že tyto podniky potřebují právníky, dostatečně přístupné, zadarmo, nebo malý příspěvek, aby jim pomáhli, nebo mladí lidé mi často řekli, pokud získají úvěr na vytvoření mladé firmy a ne, povede se jim to, tak nemají šanci za, na nový úvěr. Možná by byla taková příležitost před poradce, který by monitoroval využívání těchto prostředků. Co si o tom myslíte, dámy a pánové? Děkuji. Děkuji. A nyní Česlav Hok. Minuta 30 maximálně. Děkuji, paní předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo nikoho nemusíme přesvědčovat v současné době o tom, že malé a střední podniky je solí eh, hospodářství, ekonomiky, podnikatelství každé země. Obecně bych chtěl velice nahlas připomenout naše rodinné malé podniky v povolské oblasti. Malé rodinné podniky v této oblasti mají obrovskou kvalitu a nejenom ekonomického charakteru v oblasti rozvoje hospodářství, ale zároveň je to úžasná tradice, která se zde Mm, dětí z eh, jedné generace na druhou. Je to opravdu úžasné odhodlání, poslání být rybářem. Toto jsou skuteční vlastně mm, entuziasté a bohužel tato oblast prožívá obrovskou krizi. Tyto, no, pod, tyto podniky končí svou aktivitu, bankrotují, jsou samozřejmě to i v důsledku nerovného eh, zacházení s těmito podniky, to, že se zde preferují veliké mm, rybářské společnosti a samozřejmě, že i unijní a národní byrokracie mnoho předpisů, mnoho zákazů, mm, ne, do, mm, nekvalitní a nesrozumitelné daňové právo, což má za následek ehm, to, že tyto rodiny přes lidorní nemají možnost pokračovat ve své podnikání. A samozřejmě se o tom ještě zmíním i ve výboru pro rybolov. A měli bychom v této oblasti něco rozhodně ale udělat. Děkuji. A ještě jeden a půl minuty na závěr. Poslední kolega děkuji, děkuji mm, pane předsedo a panu Krasnodemskému bych rád poděkoval za to, že se ujal tohoto úžasného tématu a této zprávy. Rád bych poděkoval rovněž všem zúčastněným, všem odborníkům za jejich příspěvky k dnešní diskuzi. Já jsem se vždycky snažil o tvorbu malých eh, podniků v průběhu mm, mé kariéry a proto si myslím, že jsem nesmírně kvalifikovaný v této oblasti. Nejlepší věc, podle mého názoru, je abychom teda pomohli v našem výboru eh, prosperovat, těmto podnikům maximalizovat. Jejich potenciál je snížit administrativní zátěž, administrativní regulaci. Rád bych poukázal na závěry Evropské rady z minulého týdne, kdy všechny členské státy se shodly na tomto principu, na této zásadě. V textu členských států se jasně zavázaly k regulačnímu zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Znamená to zvýšené využití analýzy dopadů, zavedení cílu pro redukci zátěže a zároveň revizi, výroční revizi v tomto ohledu a zrušení nekvalitní legislativy. Proto bych rád, aby kolegové stavěli na těchto jednomyslných závazcích toto je zásadní konsenzus, to znamená, je to důležité pro ekonomický růst, podporu konkurenceschopnosti a nárůst pracovních příležitostí. A právě proto doufám, že v budoucnosti v naší práci, v našeho výboru tyto závazky o, začleníme do našich aktivit. Musíme identifikovat to, kde stávající legislativa e, je překážkou a musíme se snažit odstranit takovou legislativu, musíme zajistit to, aby tyto předpisy byly zjednodušeny a aby byly upraveny, tak aby nechtěné ne, nedos, ne, negativní důsledky byly odstraněny. A zároveň bychom si měli položit otázku. Ve všem, co děláme v Evropském parlamentu, bychom se měli snažit myslet na té Ehm, v malém nebo na mm, všech eh, no, ohledně týkat se nebo zabývat se všemi těmito detaily. Rád bych ještě jednou poděkoval kolegovi Krasnodebskému za jeho eh, příspěvek této oblasti a velice se těším na výsledný text. Děkuji. Enrique Chambon, a teď je to opravdu jenom minuta a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Možná budu i stručnější, protože vystupuji na závěr. Pokusím se o něco téměř nemožného v tomto parlamentu. Pokusím se na pomoci tomu, aby ten text byl praktický a aby se držel titulku. A co nejméně ideologicky hovoříme o potenciálu pro tvorbu pracovních míst v malých a středních podnicích. Takže já bych byl rád, kdyby se nejdříve řeklo, zda ten potenciál existuje, pokud ano, tak jaký je. Za druhé, malé a střední podniky. Jaké malé a střední podniky? Existuje například v Portugalsku a Španělsku spousta mikropodniků a tam ty politiky jsou úplně jiné než ty, které jsou třeba ve vaší zemi a týkají se středních podniků. To musíme vzít taky v úvahu. A na závěr, a já opravdu prosím zpravodaje, aby zohlednil to, že bez ohledu na ty miliony různých pomocí, malá střední podniky tvoří pracovní místa, když rostou, takže potřebujeme více malých a středních podniků a ty, které jsou, tak musí růst. Ať už se jedná o mikropodniky nebo malé střední podniky, musí růst, aby se staly velkými a potom budou tvořit pracovní místa. Děkuji. Děkuji. Enrika, já jsem věděl, že to zvládneš za minutu a půl. Takže my jsme pod velkým časovým tlakem, proto tedy nyní dám prostor expertům eh, čas zareagovat na to vystoupení, ale máte na to minutu pokud tedy chcete zareagovat na některé otázky nebo vystoupení. Zdá se, že ne. Přesto? Takže? Pan Hendrix, pak Veronika Nielsen. Na jednu minutu. Děkuji velice stručně. Padla připomínka v tom smyslu, zdali to podnikání vyučovat už eh, na škole dává smysl. A já myslím, že tomu vlastně už tak trochu je. V roce 1996 ve své zprávě komise řekla, že by bylo užitečné připravit naše mladé už ve škole na to, co je to podnikání. A když se podíváte na školní učebnice, popisují situace lidí, kteří jsou zaměstnanci, nikdy však v eh, situaci člověka, který je podnikatelem. A to je třeba změnit. Pokud jde o lepší regulaci, my nejsme pro deregulaci, my potřebujeme lepší regulaci. To je tedy regulace, která je vypracována s ohledem i na ty mikropodniky. A e, tady tedy je zase důležité, aby tyto neměly velkou administrativní zátěž. V Belgii například e, takový drobný podnikatel 16 hodin týdně vyřizuje jenom byrokracii. A je tedy důležité zaměřit se na to, jak tu legislativu a regulaci, kterou potřebujeme o malých a středních podniků, skutečně implementovat. Děkuji. A nyní Veronika. Dvě velmi stručné připomínky. Za prvé, není pravda tvrzení, že Polsko je zemí s nejvyššími náklady na pracovní sílu. Naopak nejnovější výzkum ukazuje, že je to opačně, že tyto náklady jsou jedny z nejnižších a stále klesají. A za druhé, pokud jde o práci na částečný úvazek pro celou řadu lidí, je to nedobrovolné. V zemích jako Španělsko, Řecko a Portugalsko většina lidí, které mají kteří mají částečný úvazek, by rádi pracovali na plný, ale nenašli práci. Čili není to o flexibilitě, ale o tom, že není na výběr. Dobře, pan Folker, děkuji. Já se chci zareagovat na několik připomínek, pokud jde o minimální mzdu a rodičovskou dovolenou. My pracujeme, my, my tady odměňujeme naše pracovníky eh, lépe než je úroveň minimální mzdy, protože jsou vysoce kvalifikovaní. Ale vlastníci a manažeři malých a středních podniků čelí velice nepříjemné situaci ve chvíli, kdy jeden ze zaměstnanců je na nemocenské nebo na rodičovské. Tedy ten dopad je disproporčně velký a to je také třeba vzít v úvahu ve chvíli, kdy se snažíme legislativně upravit nárok na tyto požitky. Dobře, děkuji za tuto diskuzi a dovolte mi několik osobních připomínek. Já jsem byl v minulém životě pracovníkem odboru, ale také 25 let jsem vedl eh, malý podnik s ručeným omezeným. Měli jsme 3 miliony obrat ročně, 10 zaměstnanců na plný úvazek a 50 zaměst pracujících na částečný úvazek. Nikdy jsem ale nevnímal svoji situaci jako z legislativního hlediska nějak omezenou. Já jsem se pouze držel pravidel hospodářské e, soutěže, tak jak to formulovali ostatní. Mi šlo hlavně o to, abych v svém fungování nebyl znevýhodněn. A například pokud jde o přístup tomu, jak jsou činěna politická rozhodnutí, přístup eh, k financování na evropské úrovni. Jedna věc byla však jasná. Eh, podnikatele musí eh, člověk také znát. Ti se musí informovat o tom, jak to vypadá tedy s legislativní a regulatorní situací. Já jsem vždycky tedy nabízel 6 týdnů placené dovolené, Platil jsem podle mzdových tarifů, neměla jsem důvod si na nic stěžovat. To je tedy taková moje osobní připomínka na závěr tohoto jednání. Eh, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. dubna a 26. budeme debatovat o pozměňovacích návrzích. Hlasovat by se pak mělo 15. 16. června. Já vám děkuji za tuto debatu a nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu, bod 7. Tady vítám paní Ilianu Ivanovu z Evropského účetního dvora, která přichází se zprávou na téma akční týmy pro mladé lidi. My se vám velmi omlouváme za to, jaké jsme nabrali spoždění. Ani zpravodaj, ani tedy řečníci nedodrželi většinou dobu, nicméně navzdory tomu to musíme stihnout do půl jedné. Děkuji, pane předsedo. Je mi eh, vždy potěšením vystupovat na půdě výboru pro zaměstnanost a debatovat o tak důležitém tématu, jako je nezaměstnanost mladých. Tohle je už druhá zpráva, kterou jsme vypracovali na toto téma a já tady jsem ráda, že mám možnost tady dnes odprezentovat závěry Evropského účetního dvora eh, i IMIS k zvláštní iniciativě komise na téma vytváření akčních týmů pro mladé lidi. Jedna z největších výzev pro Evropskou unii je právě nezaměstnanost mladých. A Evropská komise spolu s členskými státy se musí snažit ze všech sil řešit tento vážný problém s nasazením všech možných zdrojů. Evropský účetní dvůr eh, přispívá k tomuto úsilí vypracováním auditu A tento konkrétní audit se tedy týkal této iniciativy akčních týmů pro mladé lidi. Já dnes odprezentuji hlavní závěry této druhé zprávy na toto téma a ráda bych upozornila především na to, že Evropské akční týmy pro mladé e, lidi jsou jinou iniciativou než ta záruka pro mladé, které se týkala naše první auditní zpráva. Na začátek některé výchozí informace k této iniciativě. Založení akčních týmů pro mladé lidi navrhla komise v lednu 2000 12, a to v případě osmi členských států s nejvyšší nezaměstnaností mladých. Irsko, Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Portugalsko a Slovensko. Cílem eh, těchto týmů eh, ve kterých spolupracují eh, domácí experti a experti z řad komise, bylo zjistit, jak nejlépe vynaložit prostředky ze strukturálních fondů za období 2007 až 2013. Především tedy přispět k vytváření pracovních míst pro mladé lidi a, a zjednodušení přístupu k financování pro malé podniky. Zaměřili jsme se na to, také na to, jak tedy pomoci eh, národním orgánům s realokací prostředků z evropských fondů s využitím zkušeností, které komise v této oblasti již nazbírala. Toto téma je velice důležité, má vysokou politickou prioritu a proto se Evropský účetní dvůr rozhodl provést celou řadu auditů. Tento konkrétní audit se týkal pilotní iniciativy, která již byla ukončena, jiné ještě běží. Iniciativa záruky pro mladé je nyní implementována a bude předmětem třetí zvláštní zprávy, která doufejme bude vydána na začátku příštího roku. Eh, audit akčních týmů pro mladé lidi řešil to, zdali eh, realokace prostředků eh, z fondů pro rozvoj opravdu přispěla k dosažení žádoucích výsledků. Hodnotili jsme také tedy to, jak funguje poradenská úloha komise na bázi zasedání IETS a také jsme hodnotili, jak komise monitoruje a zpracovává výsledky tohoto monitorování. Zaprvé jsme se tedy eh, zaměřili na to, zdali poradenská úloha komise je efektivní. Co jsme zjistili? Zjistili jsme, že komise nabízí poradenství členským státům, ale eh, tedy ta kvalita a rozsah informací, které jsou dostupné, je omezená. Proto tato iniciativa eh, nenaplnila ta velká očekávání, která vznikla ve chvíli, kdy byla ohlášena v roce 2012. Eh, souvisí to také s tím, že informace o tom, jak si vede fond ESF, byly omezené. A vzhledem k tomu, že nebyly ještě dokončeny všechny zprávy za předchozí programovací období. Například eh, komise neměla k dispozici nejčerstvější informace o vynaložených prostředcích, o tom, které iniciativy byly v tomto ohledu nejúspěšnější. Komise připravila eh, zvláštní složku pro každý zainteresovaný členský stát, koordinovala zasedání řídících orgánů a debatu o potenciální realokaci a reprogramování. Ale tedy uh, účinnost těchto informací byla omezena tím, že ne všechny uh, indikátory o fungování ESF byly již známy. My jsme tedy eh, připravili doporučení v tom smyslu, že je třeba reagovat rychleji a efektivněji. Uh, za druhé, pokud jde o konkrétní výsledek toho, jak fungovaly akční týmy pro mladé lidi, byla vynaložena na jejich fungování byla vynaložena 1,9 miliardy eh, z celkového objemu 10 miliard, tedy tyto prostředky byly realokovány v červnu 2013. A závěry ukazují, že všechny členské plány vypracovaly plán toho, jak by mohly fungovat akční týmy pro mladé lidi, i když to byly plány spíše obecné povahy. Také jsme zjistili, že komise nepřeskoumala to, zdali realokované prostředky z fondu ESF byly skutečně vynaloženy ve prospěch mladých lidí ke zvýšení jejich zaměstnanosti, vytváření, vytváření nových pracovních míst. Ve chvíli, kdy jsme tedy posuzovali vybraný vzorek žádostí o prostředky z fondu Dospěli jsme k závěru, že tedy není možné vyhodnotit, do jaké míry se podařilo vyřešit potřeby eh, těch specifických skupin nezaměstnaných mladých lidí. Vyřešit je tedy realokací prostředků z fondu ESF. A za třetí, a to je takový obecný problém, se kterým se potýkáme, v mnoha našich auditech zjistili jsme určité nedostatky, pokud jde o monitorování a reportování o tom, jak fungují řídící orgány v členských státech. Komise se vyjádřila v tom smyslu, že si je vědoma tohoto nedostatku a ve snaze tedy nabízet pravidelnou aktualizaci informací je připravena poskytovat informace i na bázi ad hoc a na dobrovolném základě. Komise v tomto ohledu nemá žádný právní mandát, který by upravoval poskytování těch, těchto informací. A my jsme navíc zjistili, že tedy nebyla vždy prováděna efektivní kontrola. V důsledku toho analýza informací prezentovaných radě poukázala na určité nedostatky, pokud jde o úplnost, konzistentnost, spolehlivost, vzhledem k tomu, že nebyly prováděny systematické kontroly. A my jsme tedy identifikovali potenciální riziko toho, že informace mohou být nespolehlivé či neúplné. Na závěr, v této zprávě jsme zveřejnili tři hlavní doporučení, pokud jde o to, jak komise eh, zvládá očekávání, jež budí iniciativy tohoto typu a také pokud jde o to, jak by komise měla eh, hodnotit eh, žádosti předložené v novém programovacím období, tedy podle jakých operačních indikátorů. A konečně jsme také doporučili zlepšit spolehlivost a dostupnost dat. Komise naznačila, že nový rámec na období 2014-2020 se již vypořádal s celou řadou problémů zmíněných v této zprávě, přesto si ještě musíme počkat, jaký skutečný dopad to bude mít v praxi. A také bych ráda poděkovala komisi za dobrou spolupráci v rámci celého procesu a já opravdu doufám, že tato zjištění, tyto závěry, tato doporučení budou pro vás užitečná. Tak, abyste dále zlepšili řízení a fungování těchto iniciativ do budoucna. Čekám na vaše připomínky, otázky. Děkuji za pozornost. Paní Ivanova, Děkuji vám eh, za eh, komplexní informace a eh, já tady tedy vítám i vaše bývalé kolegy, paní Vile Itele, která se také zabývala problematikou vztahu mezi různými institucemi z tohoto pohledu. A nyní tedy zahájíme diskuzi. Nej... Paní zpravodajka tady již není, takže dávám slovo Brendě McAfee. Um, thank you, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval Evropskému účetnímu dvoru a paní Ivanové za prezentaci výsledků jejich práce jejich práce u nás v našem výboru EMPL Evropského parlamentu. Jistě, zaměření tohoto výzkumu je velice specifický, detailní. Toto zaměření je důležité a potřebujeme přesnou analýzu toho, těchto pracovních akčních týmů, které se zabývají problematikou mládeže. Tato studie by samozřejmě mohla být propojena i s následnými aktivitami, iniciativami, které umožní lepší přizpůsobení, zacílení akcí a kroků na straně komise a členských států v boji proti nezaměstnanosti mladých. My všichni víme velice dobře, že takových iniciativ není tolik, kolik bychom si přáli a našim povinností zástupců evropských institucí je proto maximalizovat tyto iniciativy, abychom nepřišli o zdroje do nich zahrnuté. Analýza. Tato analýza je nesmírně relevantní a důležitá, protože se zabývá tím naším zacílením toho, jak využíváme ESF v řízení operačních programů. Nejenom pokud jde o způsob a prostředky a rozsah finančních prostředků využitých, ale zároveň i výsledky, jejichž dosáhneme. Doporučení účetního dvora jsou pertinentní a měli bychom je seriózně zvážit při přípravě všech budoucích programů. Dovolte, abych řekl následující. Fond ESF je nástroj, ke kterému bychom měli přistupovat nesmírně pečlivě. Víme, že utrpěl ohromnými škrty průběhu posledních jednání o víceletém finančním rámci a právě proto má nyní nedostatek prostředků pro pokrytí iniciativ a nákladů, jež přináší skutečné výsledky pro naše občany. ESF je hlavním nástrojem sociálních investic, které máme k dispozici. Nebuduje dálnice, ale je schopen právě vytvořit ty mosty, jež by mohly pokrýt eh, bílá místa v naší společnosti. Na základě dat vidíme, že tyto propasti a bílá místa systematicky rostou a my si to nemůžeme dovolit. Proto ještě jednou rád bych poděkoval za vaši práci, za váš dokument. Já ho dám na naší síť a budu se snažit eh, jeho viditelnost podpořit. Podobně bych o to požádal kolegy a kolegyně. Potřebujeme totiž neformální rozpravu, jež by zlepšila práci našich a fungování našich fondů, především ESF nástroje a všech nástrojů, které by mohly podpořit iniciativu pro mladé obecně řečeno. Takže ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní paní Jana Citňanská. Děkuji velmi pěkně, já naozaj len krátce. Děkuji, děkuji, já skutečně velice stručně dotaz. Zda vy nebo komise nebo v zastoupení komise byste mohli uvést určité příklady změny monitoringu a auditu ve srovnání s obdobím 2007-2013. To znamená konkrétně změny na straně komise a možná ještě několik informací týkajících se doporučení. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Alde zde není zastoupeno, GUE není, zelení nejsou zastoupeni, takže Laura Agier. Prezident. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji zástupkyni účetního dvora. Především chci předeslat, že tato iniciativa vznikla ne proto, aby odměnila země, které jsou její součástí, ale protože právě těmto zemím se nepodařilo splnit cíle, pokud jde o boj proti nezaměstnanosti mladých. Takže Itálie nevyhrála žádnou cenu. Toto je tedy první část, ta první věc. To, že se účastní, znamená, že Itálie v oblasti nezaměstnanosti mladých eh, nemá vůbec žádnou vizi. Nedostali jsme žádnou další možnost přerozdělit eh, nevyužité prostředky. Když jsem si pozorně vyčetla, přečetla výsledky, tak vidím, že jsme znovu nebyli schopni vytvořit akční plán, anebo nějaký plán jsme vytvořili, ale v okamžiku, kdy se měl ten akční plán spustit, tak jsme se zahrabali do té obvyklé italské byrokracie, která nám zabránila v tom využít eh, této další možnosti. Takže nejen jsme se vzdali toho, že jsme měli možnost přerozdělit tyto prostředky, ale prostě jsme neudělali zase vůbec nic. Já bych se obrátila také na kolegu Benifeje. Vysvětleme ty věci tak, jak jsou. Hovořme nahlas o těchto příležitostech. Bohužel je zde celý reálný sektor v naší zemi, kde vůbec nevede k ničemu hovořit italsky nebo anglicky. Tam je spousta dalších nezaměstnaných, nových nezaměstnaných, kteří nejen, že jsou nezaměstnaní, ale mají velmi nízkou kvalifikaci, prakticky žádné schopnosti. Odešli ze školy před ukončením základní školní docházky. A já, když si čtu ty výsledky, tak vidím, že Itálie znovu nevyužila další příležitost, která jí byla dána. To je opravdu trestuhodné. Takže opravdu informujme, protože je zde veliká mezera, kterou musíme vyplnit. To jsou miliony eur, které jsme na začátku promrhali a teď je promrháme znovu. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A nyní se dostáváme k otevřené diskuzi Danuta Jazovlecka. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za tak přesnou zprávu, i když se přiznám, že jsem si ji přečetla se smutkem. Vidíme, jak malou roli zde odehrála Evropská komise v tom novém programu, novém nástroji, který byl tak velmi důležitý, především v té oblasti, kde ta krize byla tak viditelná, tak citelná u mladých lidí. A já bych byla ráda, kdybyste mi vysvětlila, proč se stalo, že Evropská komise přijala jediné kritérium pro hodnocení tohoto programu, které nebylo konečným důsledkem, protože všechny členské státy měly poskytnout informaci o počtu účastníků a to přece není konečný výsledek. Konečný výsledek měla být ta zaměstnanost a některé země, například Portugalsko, měla velmi dobré výsledky, pokud jde o tvorbu nových pracovních míst, o počet eh, stážistů a tak dále. Proč komise neměla nějaký mechanismus, eh, jak začlenit eh, tyto ukazatele výsledku a jak je nařídit všem zemím, které se zúčastnily tohoto programu? Proč také Evropská komise nedávala pozor na to, zda ty prostředky, ty veřejné prostředky, které jsou přeprogramovány, zda byly tedy tyto prostředky mohou pomoci mladým osobám najít eh, pracovní místo. Proč nebylo provedeno takovéto šetření? A proč také Evropská komise nekontrolovala realizaci programu? A také Glauře já jsem z té zprávy vyčetla informaci o dobrém italském příkladu. Nebylo to tak tragické, podle mě, ale je škoda, že právě byrokracie členských států vede k tomu, že se ty programy velmi těžko realizují. Děkuji. Děkuji. Jutta Steinbrück. Nejprve děkuji za to, že jste opět dorazila mezi nás. Už několikrát jsme měli možnost se s vámi osobně vidět a vyměnit si názory. Já si myslím, že boj proti nezaměstnanosti mladiství postupuje v Evropě jen velmi pomalu a proto je důležité analyzovat, eh, z jakých důvodů a co můžeme my jako Evropa, tím tedy myslím evropské instituce a také členské státy, skutečně vylepšit. Nejde jen o objem vynaložených prostředků, ale také o kvalitu toho, e, na co budou vynaloženy. Komise nemůže nabídnout e, členským státům stejný recept pro všechny, nemůže ji ani vyžadovat, protože situace v členských státech se často výrazně liší. Já si také myslím, že strukturální změny musí vycházet z té iniciativy na místě, protože jen tam je vidět, jaké je, jaký je skutečný kořen problému. A já mám ještě otázku, pokud jde o kvalitu, o vůbec tedy zlepšení kvality té nabídky pracovních míst. Nemá asi žádný smysl jen dávat peníze přímo podnikům a ty si to pak nějak eh, zavedou do praxe, ale je třeba, aby byly vytvářena pracovní místa, která jsou trvale udržitelná, která jsou kvalifikovaná pro mladé lidi. A jaké jsou tedy vaše zkušenosti eh, se vztahu mezi sociálními partnery, tedy nejenom podnikateli a jejich asociacemi, ale také odbory, které tak působí na místě a často mají detailní představu o situaci na daném místě. A ještě jednou tedy děkuji a myslím si, že je velice důležité i to, že vy nám pomáháte v tom, aby Evropa řešila dobrým způsobem tento závažný problém nesamnosti mladistvých. Děkuji. Já sám jsem se tedy raději škrtl ze seznamu, protože bych tím rád upozornil na to, a doufám, že Evropský účetní dvůr eh, se stane takovým důležitým pomocníkem nebo eh, také eh, prostředníkem. Když se náš výbor vyjadřoval loni prostřednictvím zprávy z vlastní iniciativy k nezaměnosti mladých. Vyjadřovali jsme se především v tom smyslu, že chybí projekty, které by rychle tento problém eh, řešily. A já jsem tehdy prosazoval takovou myšlenku, která vznikla v mém okolí, totiž eh, máme regiony a státy s vysokou nezaměstnaností mladých které eh, zároveň tedy nečerpají dostatek prostředků z ESF, jako například eh, Řecko, ale eh, na, problém je způsoben také tím, že chybí nejenom tedy prostor v těch vzdělávacích strukturách, ale také například v Řecku v posledních letech zbankrotovalo 220 tisíc malých a středních podniků, které by mohly nabídnout pracovní místo. A my tedy eh, na druhé straně v některých eh, regionech, například v Durinsku, je 30 míst, eh, z kvalifik- které vyžadují určitou kvalifikaci volných, takže je tu určitá nerovnováha. Možná kdyby řecká vláda spolupracovala lépe s durinskou regionální vládou, ta by pak uznala kvalifikaci řeckých mladých a opačně, tak by to přeci mohlo fungovat, bylo by to relativně rychlé a nebyrokratické. Máme přeci spoustu různých asociací podniků, obchodních komor a tak dále. A, ti, a všechny tyto organizace Eh, si stěžují na to, že takovéhle programy zaměřené na spolupráci ve vzdělávání, tedy v získávání kvalifikace, spolupráce například s Itálií, Řeckem, Ukrajinou a tak dále, vždy na něčem stroskotají, ať už na nedostatku financí, nebo Eh, například tady to byl konkrétní projem zaměstnat 25 eh, portugalských mladých v stavebním sektoru v Německu a víte, jaký byl příspěvek na tenhle projekt? 7700 euro. Další problém je s byrokracií nejenom na té německé úrovni, ale na eh, evropské. Tahle ta byrokracie vlastně vede k selhání, rozhodně ničemu nepřispívá a proto si myslím, že i náš výbor by se v této věci měl aktivně angažovat a pak mám také tady otázku na zástupkyni účetního dvora. Do jaké míry můžeme pomoci my, do jaké míry můžeme podpořit toto úsilí tak, aby mělo konkrétní dopady, protože já jsem tedy proti tomu, abychom produkovali další hory papíru. Jde spíše o to, abychom byli více iniciativní. V Německu se říká že ve chvíli, kdy nemáte pořádnou práci, založíte nějakou profesní organizaci a ve chvíli, kdy nemáte náplň práce, zahájíte nějaký projekt. A mě by tedy e, zajímalo, co z vašeho pohledu můžeme udělat pro další generace mladých, protože si nemůžeme dovolit selhat. Nyní tedy dávám slovo paní Ivanova. A ještě možná bych měl nejdřív dát slovo komise. Takže nejprve dávám slovo komisi a omlouvám se, pan Jiří Plecitý eh, z Direktorátu pro zaměstnanost. For... To jsem já. Děkuji za to, že jste dali slovo komisi. Já se pokusím být stručný, abych nezdržoval diskusi, ale slyšel jsem otázky na komisi, takže se pokusím na ně reagovat. A na úvod bych rád především poděkoval účetnímu dvoru za jeho práci a za vyváženou zprávu, kterou vypracovali k této velmi důležité politické iniciativě akční týmy pro mladé lidi. Komise souhlasí, že jsou zde problémy, které jsou vlastní systému sdíleného řízení, na které jsme narazili, když jsme implementovali tuto iniciativu jako krátkodobou ad hoc iniciativu na podporu členských států v boji proti nezaměstnanosti mladých, která tehdy dosahovala nejvyšší úrovně. Jsme i nadále přesvědčeni o tom, že Rozhodnutí spustit tuto iniciativu bylo dobrým rozhodnutím a že ta iniciativa přinesla pozitivní výsledky v členských státech, které se účastnily. Vším v tom, že pomohla členským státům přerozdělit zdroje a přidat je k opatřením, které měly pomoci člen, dětem a mladým lidem zlepšit svou kvalifikaci anebo nalézt pracovní místo. Některé z těchto projektů pořád ještě probíhají, takže je příliš brzy posoudit eh, plný dopad této iniciativy, ale myslíme si, že se opravdu něco odehrálo a že se pomohlo dosáhnout všeobecného snížení míry nezaměstnanosti. A to vidíme teď. Pořád to ještě tedy není dost, není to dost rychle, ale situace se začala zlepšovat. Před několika měsíci. Pane předsedo, chci také říci, že doporučení účetního dvora podporujeme, souhlasíme s nimi. Věříme také ve své analýze a v návrzích pro rámec na rok 2014 až 2020. Jsme se hodně poučili z minulosti v tomto aspektu, ale souhlasím také s tím, co říkala paní Ivanová. Potřebujeme se podívat na to, jaká bude realita až eh, se posuneme dále v tom finančním období a musíme tedy znovu provést hodnocení a vyvodit eh, ponaučení do budoucna. Když pořád ještě v tomto respektu, v, této, v tomto ohledu budou nějaké nedostatky. Chci ještě reagovat na jednu či dvě otázky. Například eh, paní Žitňanská se ptala na monitorovací rámec Aniž bych zacházel příliš do detailu s ohledem na čas, chci říci, že dvě klíčová zlepšení na časový rámec 2014 až 2020 je, že jsme zavedli úplnou sadu společných ukazatelů, které musí všechny členské státy sledovat při implementování akcí ESF. To je tedy seznam ukazatelů, který je přílohou k nařízení o ESF a nově jsou tam také zahrnuty ukazatele, které sledují výsledky aktivit, konkrétně tedy, co se stalo s těmi účastníky akcí ESF šest měsíců po ukončení akce, po uzavření podpory. Takže je zde společná sada ukazatelů, což je velmi důležité, protože by nám měla umožnit zjistit agregované a srovnatelné údaje z členských států. Druhá důležitá věc je spolehlivost tohoto monitorovacího systému, která se stala kritériem pro posuzování fungování kontrolního a řídícího systému fondů pro členské státy. A proto se to stalo také součástí auditu, jak ze strany národních auditních orgánů, tak i ze strany komise. Ověřuje se spolehlivost těchto systémů a dat, které produkují a to vše nás eh, ujišťuje o tom, že se můžeme na data reportovaná těmito systémy skutečně spolehnout. To jsou tedy jen ta dvě největší zlepšení, ty klíčové faktory pro období 2014 až 2020. Kdybych měl tedy vypíchnout pouze dvě, tak by to byly tyto. Proč komise nemůže zajistit spolehlivější monitoring toho, co se přesně stalo s prostředky, které byly součástí akčních týmů pro mladé lidi, tak klíčový důvod je, že rozhodnutí, které bylo tehdy přijato, bylo, že akční týmy pro mladé lidi budou nahlíženy jako ad hoc krátkodobá iniciativa. A proto jsme se rozhodli, že nebudeme měnit legislativní rámec, protože to by trvalo hodně dlouho a pravděpodobně by to vyvolalo ještě větší byrokracii. Takže komise musela využít právní rámec, který v té době existoval, bez zavádění jakýchkoliv dalších požadavků či povinností pro členské státy. Použili jsme tedy nástroje pro reporting, které jsme měli k dispozici. Neměli jsme žádný právní základ tam, tam, kde jsme neměli žádný právní základ, jak říkala paní Ivanová, tak jsme ad hoc neformálně požádali členské státy, aby nám poslali informace, poslali data, abychom mohli informovat ostatní členské státy na Evropské radě. Takže to bylo v souladu tedy s cílem iniciativy, s tím, co ta iniciativa měla přinést, ale ponaučili jsme se i pro ten právní rámec 2014-2020, jak jsem říkal. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní paní Ivanova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych rovněž poděkovala všem poslancům za jejich hodnotné příspěvky. Zároveň nám to pomáhá při zlepšování naší práce i pro budoucí zprávy, které připravíme. Proto jsem vděčná za všechny poznámky a připomínky. A nyní konkrétně. Pan Benevej, vy jste se zmínil o něčem důležitém, obecně o tom ohledně tohoto typu iniciativ, ohledně toho, jak eh, maximalizovat tyto iniciativy. Asi bychom se měli podívat na slabá místa, reagovat na ně, osvědčená praxe, vyvážený přístup především u těch auditů zaměřených na výsledky, to znamená ukázat nejenom na slabá místa, ale i na dobré příklady osvědčené praxe. Dále, že bychom se neměli zaměřovat pouze na vynaložené prostředky, ale na výsledky. A to je právě záměrem našeho auditu, to znamená podívat se na efektivnost, ekonomičnost využití těchto vynaložených prostředků. To znamená nejenom pokud jde o kvantitu, ale i o výsledky a kvalitu. Plně s vámi souhlasím v tom, že fond ESF by měl být nahlížen velice obezřetně, s velikou péči, nebudujeme zde sice dálnice, jak říkáte, ale je to ten nejdůležitější nástroj pro pomoc nejzranitelnějším. Nad rámec tohoto auditu bych ráda řekla, že u ESF fondu jsme zaznamenali nižší úroveň chybovosti ve srovnání s jinými strukturálními fondy a ve srovnání s výkony a výsledky, to je něco specifického, není to něco materiálního, čeho se můžete dotknout a proto je to hodnocení obtížnější. Dovolte rovněž, abych řekla následující. ESF a podobné iniciativy by neměly být považovány za všelék, které by mohly vyřešit obecně problém nezaměstnanosti mladých. Vaše závěry, pane předsedo, například. Správně jste se zmínil o některých důležitých aspektech tohoto holistického přístupu. Nejsou to pouze ESF prostředky a projekty, ale zároveň zapojení jiných skupin, biznisu, vzdělávacích organizací, školicích organizací, obchodních komor, mobilita pracovníků, Erasmus a tak dále. To vše se bylo již zmíněno. Byrokracie. To je vše nesmírně důležité. Nad rámec tohoto auditu, rozsahu auditu, vždycky hovoříme o správné rovnováze mezi kontrolními mechanismy a kontrole na druhé straně. My samozřejmě chceme mít kontrolu, chceme vidět přesně, kolik a jak efektivně jsme tyto prostředky využili, ale zároveň nechceme vytvářet příliš mnoho byrokracie, která by zamezila beneficientům vůbec v žádostech o tyto prostředky. Čili důležité je nalézt eh, vhodnou rovnováhu mezi kontrolou a účinností a efektivitou na Jak bychom mohli pomoci? My jsme připraveni pomoci všemožně nejenom u finančního auditu, ale i o auditu, ale i o auditu výsledku, výkonnosti. V tomto kontextu se se zmínili o vzdělávání, školení, udržitelnosti. My, a to bych ráda oznámila, jež eh, předem, budeme provádět specifické audity, například v oblasti vzdělávání. Jakmile to bude k dispozici, budu připravena to rovněž před vámi v našem výboru prezentovat dále, je to udržitelnost projektu, další důležitý ukazatel. A nyní jiné konkrétní otázky, které se zazněly paní Žitňanská. Konkrétní příklady monitoringu. Myslím si, že komise byla dostatečně výřečná v jejich odpovědi mohu pouze potvrdit, že nový regulační rámec této oblasti má mnohem více konkrétních indikátorů pro výkonnost, tak abychom se mohli podívat i na to, jak fungují v praxi, jsou začleněny do nového nařízení a my si těšíme na implementaci. Pokud je o doporučení, na posledních stránkách naší zprávy jsou detailně popsána tři doporučení. To nejdůležitější pro mě osobně, které reaguje na zásadní výzvy u této konkrétní iniciativy, je, jak reagovat na očekávání a jak reagovat na podobné problémy podobným způsobem do budoucna. To doporučuje i pro budoucí iniciativy tohoto charakteru. Komise by měla vzít v potaz veškeré možnosti, příležitosti a stávající omezení s ohledem na politický a právní kontext, specifické poznatky a expertízu dané oblasti, jakož i dostupnost finančních zdrojů na úrovni EU a členských států. Druhé doporučení se týká toho, jak by měla komise zajistit žádosti pro budoucí programovací období ze strany členských států, jak schválit eh, žádosti pro OPy, úpravy, rozpočtové transfery, které vyžadují od členských států dostatečně detailní popsání těchto transferů v rámci operačních programů a priorit v rámci ročních implementačních plánů. Čili vidíte, je to opravdu rozsáhlý seznam, nebudu to zde číst, ovšem je to na stranách 36 a 38 podrobně zmíněno. Snad budou ty, tato doporučení vzata v potaz. Já doufám, že je využijeme u těch budoucích iniciativ. Paní Agea konkrétní italský příklad, o kterém jste se zmínila. Ano, Itálie je jedním z osmi členských států, které, ve kterých jsme prováděli audit. Vy jste hovořila o potřebě těchto informací. Nebudu se zde opakovat, ale doufám, že tato informace bude užitečná, protože to představuje, poukazuje na konkrétní úskaly, jež bychom chtěli odstranit do budoucna. Paní Jazlověcká hovořila o roli komise. Komise jistě odpověděla lépe na váš dotaz. Jediné, co mohu říci, je, že ano, nebyl tam ten právní základ k dispozici a celý proces byl implementován na dobrovolné báze ze strany členských států. Paní Steinbrock, moc krát děkuji za vaše připomínky, věci. Ano, bohužel, se nevyvíjejí až tak rychle, jak bychom si přáli v oblasti zaměstnanosti mladých. Máte pravdu. Není důležité pouze zaměřit na kvantitu, ale i kvalitu vynaložených prostředků. Tím se vracím k prvnímu dotazu, jestli jste zasněl. Souhlasím s vámi v tom, že neexistuje všelek. Uniformní všelek pro všechny, toto je její výzva pro komisi nalézt vhodný přístup, jak to řešit. Různé členské státy mají různé různá specifika. Toto je jedna z výzev. Uvidíme, jak se s tím vypořádá nový rámec pro další programové období. A ta kvalita nabídky pracovní příležitosti, to je úžasný dotaz, děkuji vám za něj. My jsme u první zprávě o zárukách pro mladé o tom již hovořili. Jeden z hlavních slabých míst nebo problém, o kterém jsme hovořili již při návrhu těchto záruk, je právě ten, o kterém jste se zmínila. Co to je kvalitní nabídka pracovních příležitostí v různých členských státech? Typ smlouvy, délka smlouvy, plný pracovní úvazek, částečný pracovní úvazek a tak dále. My se doporučujeme ne jako legislativu, ale minimálně alespoň sadu požadavků, která by v každém členském státě poté umožnila definovat minimální kritéria na základě jejich konkrétní situace. Čili alespoň mít minimální sadu požadavků, jež bude garantovat ne některá, pouze nějaká místa, ale kvalitní pracovní místa pro mladé lidi. Business, odbory, jejich zapojení, s tím souhlasím. To jde ruku v ruce s otázkou pana předsedy. Tato iniciativa není samozřejmě jediným řešením celého problému, je to pouze součást, malá součást řešení celé problematiky. To jsou snad všechny dotazy, které zde zazněly, jsou zde. Pokud máte ještě další otázky, samozřejmě jsem připravena na odpovědi. Ještě jednou děkuji za pozvání a těším se na další setkání. Paní Ivanova, děkuji ještě jednou. Ještě jednou tady chci zdůraznit, jak vděční jsme za váš příspěvek. Samozřejmě, že jde také o peníze evropských daňových poplatníků, když tyto vynakládáme na nějaký účel, musíme zajistit, že nedochází k zneužívání těchto prostředků. E, zároveň ale je e, tedy tato obezřetnost by neměla vést k tomu, e, že vlastně maří řešení problémů, jako je nezaměstnanost mladých a pokud tedy by se skutečně podařilo prosadit myšlenku, že bychom měli méně kontrolních nástrojů, které by byly kvalitní a implementaci urychlili, byl bych rozhodně pro. Tohle tedy může fungovat podle různých kritérií. Na jedné straně můžeme vytvářet eh, základní pracovní místa za minimální mzdu, ale to vlastně nějak nesouvisí s vytvářením hospodářského růstu. Pokud je o evropský prostor a národní kontrolní mechanismy. Tady tedy máme před sebou ještě spoustu práce. Já vám chci poděkovat eh, za vaši návštěvu. Doufám, že přijmete pozvání na půdu našeho výboru i do budoucna a těším se na další spolupráci. Takže tím vám všem přeju příjemný oběd a uvidíme se znovu ve tři odpoledne.